Yes, hello everyone. Takže ještě jednou vás všechny zdravím. Můžeme opět zahájit naši práci. Čeká nás výměna názoru s panem komisařem Velou. A teď o lovu ochranných druhů. Víte, že Unie Evropská se zavázala k ochraně přírody eh, od té doby, co byla schválena směrnice o ptactvu v roce 1979, která skýtá eh, ochranu eh, všech druhů ptactva. A e, směrnice Habitat přírodních stanovišť se snaží zohlednit diverzitu a snaží se ochraňovat e, přírodní stanoviště savců. Odlov ochranných druhů je zcela zásadní otázkou v mnoha členských státech. V Rumunsku my máme populace včetně medvědů, a odhaduje se, že je, Rumunsko má zhruba 39 hnědých medvědů, 21 eh, lišek a velice často Eh, oni zasahují do lidských aktivit a proto je nesmírně významné vytvořit správnou rovnováhu mezi rozmanitostí, biorozmanitostí a ochranou E, toto je výměna názoru, o kterou žádala řada členů našeho výboru a my jsme velice šťastní, že pan komisař přišel mezi nás, aby s námi hovořil o tomto výsost, na výsost aktuálním tématu, protože to zajímá mnoho občanů našich zemí. Takže rovnou požádám pana komisaře, aby se chopil slova. Děkuji vám. Dobré odpoledne, vážení poslanci, děkuji za toto pozvání. Chci vám také poděkovat, protože pro nás vždy byla důležitá vaše podpora, um, podpora politiky pro životní prostředí během mého mandátu a e, především také pro legislativu v oblasti e, přírody a životního prostředí. Platilo to při kontrole účelnosti e, směrnice o živočichních a přírodních stanovištích a také, když jsme vypracovali akční plán, pokud jde o přírodu, lidi a ekonomiku. Vaše doporučení eh, v tom smyslu, že bychom měli eh, dodržovat směrnice, vyslalo jasný signál komisi a rozhodně eh, ovlivnilo naše závěry, pokud jde o kontrolu účelnosti. A vaše rezoluce k akčnímu plánu to ještě potvrdila. Je jasné, že máme společný závazek chránit přírodní dědictví Evropy, stanoviště i druhy. A vím, že to také vnímáte jako naléhavou eh, záležitost. Eh, čteme stejné zprávy o tom, v jakém špatném stavu je biorozmanitost v EU. 60% eh, úpadek, které zmiňuje WWF ve své zprávě 2018 Living Beyond Planetary Boundaries a také nedávné novinky o dalším snižováním počtu hmyzu. Toto všechno a ostatní je šokující a velmi těžko se to stra- je to těžko stravitelné a musíme to řešit. Um, je pravda, že i když máme takovéto informace, tak um, váháme, jak jednat, tak chránit um, druhy. Není pochyb o tom, že um, příroda je důležitá pro uh, naši pohodu, pro hospodářský růst, zabezpečení dodávky potravin, ale také pro naše přežití. 77% evropských druhů a 84% našich stanovišť jsou ve špatném stavu. Došlo k určitému pokroku, ale Zlepšení, které eh, zažíváme, jsou pouze malá a eh, jejich rozsah je nevýznamný. Může se stát, že eh, se tedy nepodaří splnit eh, globální cíle k rozmanitosti domluvené v roce 2010. Nedaří se nám to, ale je tady ještě naděje. Eh, v listopadu minulého roku COP14 Sham El Sheikh ehm, nás vyzvala, abychom ještě hm, posílili naše kroky. Byl spuštěn přípravný proces pro rámec pro biorozmanitost po roce 2020 hm, a Ehm, mělo to být tedy odsouhlaseno v COP15 v Pekingu příští rok. Já mám pocit, že ehm, tady vznikají nové ambice, pokud jde o jakýsi nový ehm, deal pro přírodu. Ale musíme mít na paměti to, co řekl Sir David Attenborough, Musíme řešit všude přítomné mechanismy, které vedou k destrukci. Jsem velmi rád, že Francie eh, chce z biorozmanitosti udělat klíčovou prioritu během francouzského předsednictví G7 a také během eh, summitu One Planet Summit v srpnu. Další eh, summit k tématu biorozmanitosti se plánuje na generálním zhromažděním OSN v roce 2020. Eh, abychom eh, stali ve vůdčí roli, znamená to, že musíme eh, jasně ehm, chránit a také obnovovat naše životní prostředí. Máme jasné východisko. Směrnice v oblasti životního prostředí a přírody ehm, potvrzují jasný legislativní rámec pro ochranu druhů i stanovišť. Musíme jednat ještě rychleji, nejenom v rámci Natura 2000, ale i ještě dále. Musíme dále ehm, budovat eh, iniciativu eh, Pollinators Initiative a také ehm, musíme eh, dá, hledat další směřování, pokud jde o integraci ekosystému. A musíme také posílit naši zelenou infrastrukturu. Pokud jde o reakci na kontrolu účelnosti, budeme se zaměřovat ještě více na implementaci, také skrz akční plán pro přírodu Eh, řada těchto akcí, která je v plánu uvedena, už teď funguje a jsem si jistý, že tento akční plán splníme eh, naplno, tak jak jsme to plánovali do roku 2019. Vaše zapojení do této práce je velmi užitečné. Eh, řada výzev se dá řešit na místní a regionální úrovni. Společně s, s výborem regionu usnadňujete práci přímo na místě a také závazky. První pozitivní ehm, výsledek, který bych chtěl zmínit, je navýšení eh, financování projektu LIFE eh, o 10%, včetně ochrany eh, druhu. Členské státy již teď aktualizují své akční rámce a priority, včetně priorit do investic a využívání evropských prostředků Um, pro, druhy a, pro ochranu druhu a stanovišť v rámci dalšího víceletého finančního období. Dalším pozitivním výsledkem je um, otázka legislativního prosazování, především uh, cíle a opatření v oblasti 2000. Řada členských států um, nesplňovala uh, veškeré věci, které si přece vzala, ale naše úsilí se nakonec vyplácí. Uh, oblasti Natura 2000 a příslušné správní plány a opatření se už dostane na 70 A teď bych chtěla ještě zmítit, zmínit dialog. Komise vedla eh, bilaterální zasedání s národními orgány a dalšími zúčastněnými stranami v 11 členských státech. Hovořili jsme o výzvách a eh, přínosech eh, implementace směrnic na téma příroda a to vedlo k vytvoření cestovních map a zlepšení implementace a větší ochrany druhů. První kolo konzultací s členskými státy a zúčastněnými stranami um, už eh, bylo spuštěno. Ehm, a druhé kolo nás čeká brzy. Dokument ehm, směřování eh, bude obsahovat ehm, příklady osvědčených postupů a budeme si vyměňovat naše znalosti a řešení. Cílem je eh, aktualizovat a vyjasnit stávající legislativní rámec a především jeho míru pružnosti. Nechceme ale přepisovat legislativu skrz nějaká interpretativní vodítka. Také budeme sledovat eh, judikaturu ESD v této věci, ale samozřejmě je tady určitý prostor pro, pruž, pro pružnost a rozhodně eh, je potřeba zvyšovat povědomí v této věci. Eh, vedeme dialog v dobrém duchu a také to pokračuje v rámci naší práce eh, platformy pro velké masožravce na evropské regionální úrovni v zemích jako je Itálie, Španělsko, Rumunsko, Finsko, Německo a Francie. Dialog je vždy nejlepší způsob, jak minimalizovat konflikty. Uvědomuji si, že eh, v této budově existuje velký zájem na toto téma, eh, velcí masožravci a minulý měsíc jsem na plenárním zasedání na toto téma hovořil. Akční plán eh, pokud jde o přírodu, lidi a ekonomiku, podporuje také stále větší využívání prostředků pro rozvoj venkova a také preven... Toto jsou prostředky, které jsou vynaloženy na prevenci ehm, predátorů v oblasti um, skotu. Um, také jsme k tomu vedli uh, příslušná zasedání. Um, naše útvary um, musí ještě po- posílit svou práci. Na pozvání eh, europoslanců výboru regionu a také národních a regionálních orgánů eh, jsme uspořádali návštěvy řady oblastí, které bojují s přijímáním situace ohledně eh, živočichů, jako jsou vlci, medvědi a kormoráni. Už jsme eh, podnikli návštěvy do Rumunska, Španělska, Finska, Německa, Francie a dalších a hledáme praktická řešení v rámci legislativního rámce. Máme omezené zdroje a proto je dobré, eh, že probíhá environmentální revize EIR peer-to-peer, -peer, Cílem je ještě podpořit výměny mezi členskými státy, protože eh, orgány v různých státech eh, čelí podobným potížím. Například Španělsko využilo tento nástroj, uspořádalo návštěvy do Francie, proběhly diskuze, výměny ehm, znalostí a poznatků, pokud jde o eh, zprávu populace vlků. A doufám, že Ostatní ehm, se poučí z tohoto příkladu. Směrnice o živočiších a stanovištích pokrývají více než 1500 druhů a problematických je pouze málo, pokud jde o koexistenci s lidskou činností. Velcí masožravci to je uh, citlivé téma a plně si uvědomují, že tady existují legitimní obavy m, mm, v některých vašich regionech uh, na toto téma. Ale nesmíme zapomínat na to, proč chráníme tyto druhy. Eh, vlci, ehm, rysci, rys a medvěd, to jsou ehm, druhy, které jsou součástí eh, evropského dědictví biorozmanitosti a součástí ekosystému. A nesmíme zapomínat, že se jedná o dědictví, které ehm, čelí existenciální hrozbě. Komise eh, je připravena pomoci za pomocí nástrojů, které jsem zmínil ale e, nakonec je to na národních orgánech, které musí hledat specifická řešení, opatření a přístupy, které budou odpovídat místním potřebám a požadavkům. Členské státy jsou odpovědné za um, nastavení um, zprávy a řízení nebo e, vypracování plánu obnovy, ať už e, mají druhý pozitivní status či ne. Takovéto plány musí být eh, podložené vědecky a musí být také v souladu s evropskou a národní legislativou. Toto jsem společně s komisařem eh, Hoganem eh, také řekl ministrům eh, pro životní prostředí a zemědělství. Napsali jsme to ve společném dopise z 11. února a doufám, že také tuto naši pozici podpoříte. A teď pár slov o ptactvu. Eh, vypracovali jsme eh, akční plány pro 16 specifických druhů, včetně turtle dove. Tento druh zmiňuji, protože ehm, je holubice pro Evropu symbolická v minulosti byla běžným druhem, teď je ale ohroženým a já jsem požádal ministry, aby podnikli kroky pro implementaci tohoto plánu, plánu um, aby um, také bylo stanoveno dočasné moratorium na lov vzhledem tomu, že situace je závažná. Chci také říci, že eh, komise aktualizuje dokument Key Concepts, který definuje um, um, lhutu pro reprodukci a um, migraci um, lovených ptáků. Využíváme nejnovější vědecké poznatky o migraci a o vzorcích e, páření. Díky tomu budou moci členské státy použít e, koherentnější přístup e, a zajistí, že lov bude probíhat pouze mimo zranitelnou sezónu. Musíme se také ujistit, že úsilí v oblasti uchování druhu jedněch nebude podkopáváno ostatními. To znamená, že se musíme eh, podívat na eh, důvody, příčiny eh, úpadku druhu a musíme se tomu věnovat zcela jednoznačně také skrz legislativu. Já jsem na začátku říkal, že existuje mnoho důvodů, proč bychom měli mít na paměti biorozmanitost a chtěl bych přidat ještě další. Jde o naše občany. Nejnovější eurobarometr v roce 2018 potvrdil znovu jak je pro naše občany důležitá příroda? 96% respondentů se domnívá, že je naší odpovědností starat se o přírodu a 93% souhlasí, že jak naše zdraví, tak eh, eh, dobrý pocit a pohoda eh, závisí na přírodě a biorozmanitosti. Další důvod je měnící se klima. Biorozmanitost je úzce um, propojená s klimatickými změnami. Jakmile se zhoršuje klima, eh, přicházíme o více druhů. Tento přímý, ehm, ten, tato přímá návaznost eh, mezi eh, zdravým ekosystémem a klimatickou změnou musí být uznána a zdůrazňována nejenom zde v Evropě, ale globálně. Zde v parlamentu, ale také v radě máme jedinečnou příležitost ještě posílit naše úsilí v boji proti úpadku biodiverzity. Eh, chceme na to jít mimo jiné skrz eh, společnou zemědělskou politiku a také víceletý finanční rámec, v rámci kterého mm, výrazně podporujeme přírodu mnohem více, než jak je tomu dnes. Eh, počítám s vaší podporou v obou těchto oblastech. A příští rok, až se eh, svět sejde v Pekingu pro, eh, na COP15, tak už eh, bude fungovat nový mandát komise. To znamená, musíme začít s prací teď a připravit si ehm, ten nový deal pro přírodu a doufám, že i v této věci mohou počítat s vaší podporou. Vážení kolegové, děkuji za pozornost a velmi rád s vámi budu dále diskutovat. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za vaše prezentaci, pane komisaři. Je tady velký zájem o toto téma, takže kolegové, začneme s první skupinou. Každý má dvě minuty. Nejprve paní Grostet. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste k nám přišel. Eh, my eh, se velice zaobíráme touto směrnicí o přírodních stanovištích. Je to neodmyslitelná složka politiky Evropské unie ochrana druhů. Eh, je zcela neodmyslitelná a v naší zprávě se velice obáváme o ztrátu biorozmanitosti. Má vlast vlastní země, Francie. Bohužel my systematicky nejsme příkladem, protože 64 druhů eh, ptactva jsou ohrozeny právě díky lovu. A eh, máme tady, ohr... a mě by strašně zajímalo, jak se na to díváte vy, ale také jsem chtěla hovořit o velkých masožravcích, zejména o vlku. Dnes je vlk chráněný, ale jeho populace narostla. A do určité míry e, na jedné straně je vlk chráněný směrnicí přírodních stanovišť a ohrožuje naše hory, zejména Alpy. Dnes e, e, asi 100 osob bylo, na ně zautočil vlk. A je to také velice mm, nebezpečné pro pastevce, protože eh, přítomnost vlka ohrožuje jejich ekonomické aktivity, ale i způsob života jejich i jejich rodin. A navzdory eh, autorizaci a eh, vlk stále decimuje prostě ovce. A já se vás chci zeptat, Eh, na tento druh vlka. Domníváte se, že je to vlk, který má stále požívat eh, to privilegium chráněného druhu, anebo je třeba být flexibilní v této oblasti, zejména co se týče tohoto druhu. Děkuji mnohokrát a teď paní Melior. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, nesmírně mě těší, že jste dnes s námi a projednáváte s námi to důležité téma biorozmanitosti příroda a rozmanitost druhů. I já tady mohu okamžitě navázat na paní kolegyni Grostet. I já mám otázky týkající se vlka, protože v mé spolkové zemi v Braniborsku, což patří do Německa, máme více než polovinu vlků eh, na našem území, v naší zemi, takže se dovedete představit, jaké problémy to sebou nese. Při 30. zasedání stáleho výboru Bernské konference eh, v listopadu 2018 se konalo eh, ve Štrasburku a na žádost Francie se měl dostat vlk z přílohy 2 do přílohy 3 a tím by byla také otevřená otázka odlovu a to zřejmě také byl požadavek švýcarských kolegů. Chci se vás zeptat, zda komise tuto žádost, která teď byla odložena, se bude projednávat při dalším zasedání v prosinci 2019 a zda ho podpoříte. Pak, když to komise neučiní, tak mě samozřejmě zajímají důvody, proč. A když už hovoříme o vlčích populacích, eh, potřebujeme všichni validní aktuální platné údaje, eh, které eh, umožní nové zhodnocení statutu vlka. Eh, v vašem dopise ministrovi životního prostředí píšete, eh, že od roku 2013 do roku 2018 Eh, eh, jste eh, statisticky zpracovali, co se dělo s vlky a hodláte to předložit ještě v tomto roce. Možná, že do jednoho měsíce mi nám to budete moci předložit, protože je samozřejmě důležité vidět, jak se tato vlčí populace rozvíjí a jak se nám může podařit docílit toho, aby toto chráněné zvíře se rozvinulo v dobrém stavu a aby se tedy dostalo z přílohy 2 opět do přílohy 3. Děkuji vám mnohokrát. A... Thank you. I understand that, uh, Mr. Děkuji mnohokrát uh, a chápu, že pana Gebrandyho uh, nahrazuje pan Torvalds. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. E, e, v našem dokumentu máme velice zajímavou mapu, kde se nalezají velcí masožravci a když se podíváte na ty čtyři druhy, tak tady najdete dvě země, e, které mají všechny čtyři masožravce ze zemí EU. A proto my jako Finové, ale platí to i pro Švédy, že my máme specifickou odpovědnost, <clears throat> ale zároveň, když hovoříme o specifické odpovědnosti, byli bychom velice rádi, kdybychom také nalezli porozumění zároveň. Když se podíváte na mapu pravy, jsem si vyslechl od svého kolegy Jana Gebrandio, že oni mají jednoho oficiálního vlka, který přešel z Německa do Nizozemsky. No to je báječný, jeden vlk, jeden král, to je super. Když se podíváte na mapu eh, Spojeného království, tak ty nemají ani vlky, ani medvědi, ani rysy. Eh, pravděpodobně budou mít víc jednorožců. No, o čem se snažím vás přesvědčit, je, že někdy cítíme, že země, které nemají vůbec žádné zkušenosti s velkými masožravci, hovoří, aniž by respektovali a vzali v potaz naši situaci. Takže jeden z těch bodů, které bychom měli vyjasnit, je, my tady vidíme velice silnou tendenci k urbanizaci, když se podíváme na masožravce ptá, je to u ptáků, je to u vlků. Takže to, co vidíme, je jakoby měnící se vzorce. Oni se pohybují směrem tam, kde žijí lidé stěhují se nejenom tam, kde žijí lidé, ale mezi lidmi, mezi domy ve Finsku alespoň tedy. Takže prosím pěkně, a to je můj poslední bod, co skutečně vidíme je, že není to přirozený druh. Když si vezmete příklad Nizozemska, tak tam není žádný národní druh ani v, v divoké přírodě. E, není jako mm, vlk přírodním druhem. Takže prosím pěkně pochopte, že je třeba mít plné pochopení tohoto problému také pro naše opatření. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, prosím pěkně dodržujte časový limit. Pan Hausling, dvě minuty. Já, komisár, jako Pane komisaři, hovořme o ztrátě biodiverzity, to bylo to vlastní téma. A prosím, hovořme o tom, že za posledních 20 let jsme ztratili 70% veškerého zmizu. To je skutečné téma, ono to pokračuje dál. Vymírání hmyzu, také to velmi souvisí s naší zemědělskou politikou, kterou musíme nutně změnit, pokud chceme bojovat proti vymírání hmyzu. A proto Eh, se tady připojit k tomu požadavku, že není možné, abychom pokračovali ve stejné společné zemědělské politice jako do posud. Máme obrovskou ztrátu malého ptactva, polního ptactva, je to drama. Ale co my tady děláme? My tady hovoříme o jednom jediném druhu, které údajně ohrožuje život v některých regionech. Podle mne eh, v mnoha oblastech to přeháníme s našimi argumenty. Ano, v některých regionech máme problém s vlky, ale Mohla bych vám ukázat také jinou statistiku. V Německu došlo ke snížení chovatelů ovcí o 50% za posledních eh, málo let. Souvisí to s vlky? Ne vůbec. Neboť eh, formy přirozeného zemědělství vymírají a k tomu také právě patří ovčáství, chov ovcí, protože máme špatnou politiku. A samozřejmě vlk tento problém stěžuje ale ten problém se příliš zdůrazňuje, nafukuje, protože pokud někdy je příliš mnoho vlků, tak i podle stávajícího práva je možné je odlovit. V Němečku právě byly uděleny dva takové, dvě takováto povolení. Takže kde je ten vlastní problém? najednou tady hovoříme o pelikánech, eh, takže vše, co nám nějakým způsobem dělá konkurenci v přírodě, musíme odstranit. To přeci nemůže být seriózní reakce na naše problémy. Ta reakce musí být v tom, že členské státy přijmou rozumná ochrana opatření, podpoří je samozřejmě odškodnění pro zemědělce a zároveň zajistí, že pokud eh, k problémům dojde, tak se bude důsledně jednat. Jistě, musíme pak někdy otevřít diskusy o tom, kdy už eh, tedy ta, ta opatření budou dostatečná, ale v takovéto situaci ještě, myslím, dlouho nebudeme. Děkuji. Děkuji paní Hazekamp. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát panu komisaři za jeho vysvětlení a za to, že se dostavil mezi nás. Je poněkud zvláštné, že tady máme rozpravu po naší ústní otázce z minulého roku a že se to celé jak si pouze soustředí na debatu o vlku. Začíná jaro, mnoho tažných ptáků, celé miliony se nyní vrací zpět do Evropy a mnozí z těchto ptáků vůbec nedosáhnou svého cíle, protože je cestou zastřelí lovci, i když je to zakázáno. Naštěstí proti tomuto komise něco dělá. Například je tady žaloba o nesplnění povinnosti na Finsko právě kvůli nelegálnímu lovu ptáků. A pane komisaři, právě na vaším ostrově na Maltě se každoročně loví tažní ptáci. A platí to bohužel i pro druhy, které jsou eh, velice ohrožené. Například křepelky. Je zvláštní, že jsou křepelky loveny, i když eh, se na ně vztahuje ochrana, ochrana přírody ale nejsou to pouze křepelky, jsou to i další druhy ptáků. Do minulého roku jsme neměli žádný oficiální lov holubů, ale bylo prokázáno, že navzdory všemu holuby střílení jsou. Proč tedy pan komisař něco dělá proti, s případem Finska, tam je ta žaloba, a zároveň akceptuje nelegální lov ptáků na Maltě. A tam se vás zajistíte, že se letos na jaře na Maltě nebude opakovat to drama z minulých let? A dále bylo zde pokus oslabit směrnici o přírodních stanovištích. Takovýmto pokusům dochází neustále. Neustále se tedy snaží jednotlivci zde v parlamentu zajistit, aby se mohli střílet vlci a medvědi. To je neakceptovatelné. Tito velcí predátoři jsou velice důležití pro naši biorozmanitost v Evropě. A právě se vás, pane komisaři, dokážete tedy zajistit, že veškeré druhy, které spadají do směrnice o stanovištích, budou i nadále chráněny? Dokážete ochránit? Nizozemská strana pro podporu zvířat vás v tom bude velice podporovat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři. Musím přiznat, že jsem tady vyslechla návrhy, jsem zde, říká eh, paní poslankyně, návrhy, které jsou pro mě zcela nepřijatelné. Jsme v situaci, kdy eh, zjišťujeme, že v celé Evropě i nadále není správně dodržována směrnice o ptácích a habitátech. Výjimačná opatření, ty výjimky se používají ale špatným způsobem a rozhoduje se pouze na základě ekonomických zájmů, což je v rozporu s vědou. Není možné takto pokračovat. Nemůžeme to akceptovat. Existují k tomu i příslušné rozsudky ESD a na jiné ještě čekáme. Asi taková dobrá zpráva je skutečnost, že směrnice o ochraně ptáků a habitátech jsou dobré, že jsou schopny dobře fungovat, neměli bychom je měnit. Naprosto nesouhlasím s návrhem kolegů, kteří by rádi chtěli tuto směrnici změnit, oslabit. A zejména mám na mysli ochranu velkých predátorů, na prvním místě vlka. Dále chci říci, že lov eh, nikdy není slučitelný s ochranou biodiverzity. Podle mne něco takového jako udržitelný lov vůbec neexistuje, neboť tam, kde se loví, tak eh, automaticky probíhá i pytláctví, to je nevyhnutelné. Na závěr lovecké sezóny v Itálii vždy zjišťujeme, že máme velmi negativní bilanci, neboť mnoho druhů, které jsou na červeném seznamu Mezinárodní unie pro ochranu přírody, které jsou chráněny směrnicí o ptácích. Mnoho z těchto druhů je navzdory všemu během naší lovecké sezóny i nadále loveno. A na závěr, to je velice znepokojující informace, také s ohledem na vnitřní bezpečnost. Během poslední lovecké sezóny došlo k 84 případů zranění osob a desítky osob zemřely. Děkuji. Tentokrát prosím každý jenom jednu minutu, dáme si další kolo otázek. Dorfman, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Pane komisaři, zmiňoval jste či učili se nám takové dlouhé schrnují. Konkrétní návrhy jsem neslyšel, nebylo jich mnoho. Myslím si, že a tady budu hovořit úplně jinak, ne mé předřečnice, když pocházím ze stejné země. Když byla udělena směrnice o floře, fauře a habitátech, měli jsme v Evropě málo vlků. To byl vymírající druh. Dnes máme v Evropě asi 20 tisíc vlků. Proto můžeme říct, že směrnice svého cíle dosáhla a musíme se zamyslet nad tím, že ten za ta ochrana, kterou poskytujeme, ještě smysluplná. Vy jste hovořili o těch pokynech, které se vypracovávají Hovoří se o tom velice pozitivně, ve skutečnosti to tak pozitivně není. Zástupci zemědělství vystoupili z té platformy pro velké predátory již před dlouhou dobu, takže to vůbec nesouvisí s větší flexibilizací, zcela naopak, eh, ono je to spíš rigidnější a rigidnější a flexibilita pro členské státy se zmenšuje. Já se ptám, eh, dostane parlament ten dokument, ty pokyny někdy k dispozici, nebo nejdřív tento dokument přijde? a pouze pošlete členským státům. A poslední otázka, řekli jste, že existují regiony, kde to soužití funguje výborně. Možná byste nám mohl několik těchto konkrétních regionů jmenovat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pan Branu. Um, Pane komisaři, eh, mor prasat to je eh, hrozná nákaza, ehm, zabíjí divočáky i domácí prasata a neexistuje eh, vakcinace. Výzkum ze Slovenska ale ukazuje, že jakmile je na území přítomen vlk, tak dochází k málo nákazám ehm, afrického moru prasat. Takže tam, kde vlci nejsou přítomní, 93 tam je 93% přítomnost afrického moru prasat, ale tam, kde vlci jsou, tak je to jenom 7%. Logika je taková, že eh, vlk bude lovit především eh, ty nakažené kusy um, a to předchází šíření nákazy. A máme také uh, výzkum poznatky z Yellowstoneu, kde se ukázalo, že když byl znovu zaveden uh, vlk, tak došlo uh, k velkému, velké obnově biorozmanitosti. Takže já si myslím, že uh, se potřebujeme více zaměřit na uh, poznatky výzkumu, musíme se podívat na přínosy i nedostatky uh, skutečnosti, že bude vlk uh, přítomen na daném území. Thank you, Mr. Brown. Děkuji vám. Děkuji také za dodržení řečnické doby. Paní Šarpirek. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za to, že jste za námi přišel. V prosinci eh, členské eh, státy došly eh, k dohodě ohledně vodního ptactva a mm, jde mi o konkrétní typ husy. Došlo k rozšíření populace, ale pořád je to ještě v Evropské unii málo. A otázka je, jakým způsobem se komise ujistí, že bude prováděn členskými státy plán, tak abychom se ujistili, že eh, budou evropské pokyny implementovány. Já jsem se na to ptala um, ministerstva zemědělství ve Francii a um, zajímá mě vaše odpověď. A druhá otázka. Nebylo by asi lepší uh, zabývat se uh, účinkem uh, vybíjení uh, na celkovou populaci vlku, a ne um, podle jednotlivých států? protože eh, například v zemi jako Nizozemsko by to vůbec nedávalo smysl. A také se chci zeptat, jestli um, bychom se neměli zabývat tím, že by země spolupracovaly, tak abychom zajistili uh, biologicky udržitelné druhy. Musíme na tom pracovat. Děkuji. Okay. Uh, and Mrs. Dali. Děkuji vám, paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, poukázat na něco, co už tady padlo. Um, byli tady kolegové, kteří si mysleli, že jde jenom o Maltu, ale um, tady jde prostě o lov chráněných druhů. A mluvíme o tom obecně. Protože um, pokud chceme mluvit o jedné zemi, tak také musíme říci fakta. Mluví se tady o tom, že e, se e, zabíjí stovky tisíc ptáků bez jakékoliv regulace, ale to neodráží skutečnost. Já už jsem e, zmíněnému kolegovi poslala a vysvětlila, jaké jsou statistiky na Maltě. A um, ta situace není tak negativní. A navíc tady nemáme biankošek pro uh, nesplňování pravidel. Pokud um, chceme vést tuto diskuzi, tak musíme mluvit obecně a zmiňovat další země, Rakousko, Španělsko, Francii, Finsko. Nemůžeme říkat, že Malta je jediná země, eh, která zavedla moratorium na lov, například holubu, na jaře. A pokud jde o příslušný akční plán k jednotlivým druhům, ehm, docházíme k tomu, že ehm, ehm, snižující se počet kusu v jednotlivých populacích, takže tom, že k tomu dochází v rámci stanovišť. Chci se zeptat komise, eh, jaké kroky podniká v případě, že dochází k zhoršování eh, situace ve stanovištích. Děkuji vám a prosím komise. Thank you, thank you very much. Děkuji vám. Ještě než odpovím na specifické dotazy, tak začnu obecnými připomínkami. Děkuji vám za vaše připomínky. Já si myslím, že je vždy dobré eh, vyslechnout si eh, různé názory. Díky tomu se můžeme ještě eh, více zaměřit na efektivní implementaci. Já si myslím, že bychom mohli také mluvit vlastně o krizi biorozmanitosti protože dochází ke ztrátě biorozmanitosti a to je jedna z obrovských výzev společně s dalšími výzvami, jako je například klimatická změna. Je to prostě fakt a mm, asi jsme si všichni už zvykli mm, na skutečnost, že se nám nepodaří dosáhnout cílu biorozmanitosti. Ale přece jenom působí mi to trošku obavy. A neustále tady opakujeme tato slova a mm, přijde mi, že tady nepanuje žádná naléhavost. Přitom naléhavé to je. Pokud bychom měli reálné obavy, tak bychom se měli podívat i na příčiny. Na všechny, nejenom některé. Nemůžeme si eh, vybrat z nějakého menu, tuto příčinu budeme řešit, jinou ne. Musíme je prodiskutovat všechny a musíme ehm, je všechny také řešit. Během svého mandátu jsem spustil širokou konzultaci v rámci eh, směrnic eh, o přírodě. Dívali jsme se, jestli splňují svůj účel a jistě víte, že jsme dostali obrovský počet reakcí z ministerstev, od zástupců parlamentu, všech možných zúčastněných stran. A shodli se na tom, že bychom měli stávající rámec ponechat nezměněn. Takže po tomto rozhodnutí, eh, které si myslím, že bylo správné, musíme fungovat v rámci stávajícího eh, legislativního rámce. Kontrola účelnosti také ukázala, že potřebujeme lepší a efektivnější implementaci pokud eh, budeme chtít eh, přírodu chránit, musíme lépe eh, provádět pravidla. Takže výsledek kontroly účelnosti byl takový, že bychom měli ještě zlepšit provádění pravidel, tak zajistíme lepší ochranu. A zlepšit provádění, to by nám měl pomoct akční plán, jak jsem zmiňoval ve svém projevu, akční plán pro přírodu, lidi a ekonomiku. A mm, podpořilo to celé kolegium, výbor regionu i parlament. Druhá připomínka. Obě, jak směrnice, tak akční plán mají za cíl zlepšit provádění a posílit ochranu. A nemůžeme si je vykládat eh, žádným způsobem, který by nějak vedl k oslabení ochraně. Souhlasím s vámi, že Výsledek našich kroků, výsledek našich politik vypadá tak, že došlo k obnově některých druhů na některých eh, územích. Ale v těch směrnicích se upravuje asi 1500 druhů. Je pravda, že máme určité úspěchy, ale je také pravda, že je tady eh, dost negativní bilance, pokud jde o obnovu biorozmanitosti. Eh, vím, že neodpovídám konkrétně na vaše připomínky, ale mám pocit, že o ehm, vlcích jsem eh, s europoslanci, s ministry, s dalšími zúčastněnými stranami mluvil tak dvakrát do měsíce. A já mám pocit, že trošku panikaříme. Protože to má dopad na zemědělskou účinnost nebo um, chov. Um, souvisí to s jedním druhem. Um, pokud eh, chceme panikařit, tak bych spíš eh, panikařil v souvislosti se zemědělstvím také u těch dalších 1499 druhů. A říkám to proto, že je vždy dobré eh, diskutovat o řešeních ohledně populace vlku. A já jsem to tak eh, dělal v minulosti a budu o tom ještě mluvit. Je dobré mluvit o těchto problémech, ale zároveň si myslím, že je potřeba prodiskutovat širší obrázek. Máme eh, tady například eh, rozpory, eh, pokud jde o ty velké masožravce a zemědělskou činnost a chov dobytka. Já jsem to vždy říkal v minulosti a budu to dělat i do budoucna. Já si myslím, že největší rozpor tady nejde o rozpor mezi predátory a lidskou činností, ale spíše mezi nevládními organizacemi a zemědělci, mezi místními a národními orgány, mezi členskými státy a Evropou, Bruselem. A já mám pocit, že um, ty reálné překážky spočívají právě tady v těchto mm, rozporech. Potom eh, je otázka, jestli je to nesplnitelná mise, Mission Impossible, anebo jestli je to něco, co je zvladatelné. Já si myslím, že se na to musíme dívat ze správné perspektivy. Musíme uvádět fakta, čísla a konkrétní údaje. Chtěl bych uvést příklad. Když se mluví o, o těch útocích predátorů na ovce, tak ano, je to problém, já předtím nezavírám oči, a řešíme to, ale zároveň si musíme uvědomit, jestli je to problém, který je zvladatelný nebo ne. Uvedl bych čísla. Počet populace ovcí v EU za posledních 30 let se snížil ze 136 milionů na 86 milionů za posledních za posledních 30 let. Takže Eh, je to eh, míra 1,6 milionů za rok. Můžeme eh, předpokládat, že z těchto čísel je ten úhyn, který je způsoben velkými predátory, to je asi 20 tisíc z celkové populace 86 milionů. To je 0,02 Já neříkám, že jenom protože to je 20 tisíc eh, z 1,6 eh, milionů, že se to nemusí řešit. Řešit to musíme, ale prosím, dívejme se na to přiměřeným způsobem, protože zbytek z toho 1,6 milionů, eh, tam došlo k úpadku kvůli ekonomice, kvůli nákazám, kvůli um, povodním a tak dále. Takže řešme tento problém, ale chci všechny uklidnit, že toto je problém, který je zvladatelný. Takže prosím, nepanikařme a hledejme řešení. Potom další připomínka. Členské státy mají spoustu příležitostí um, jednat a hledat místní řešení, řešení na místní úrovni. Já, uh, můj tým, mé, můj útvar, všichni, co jsou do toho zapojeni v eh, DG Environment, tak eh, my jsme eh, věnovali spoustu času na spolupráci s členskými státy, regiony a politiky a hledali jsme s nimi řešení. Často jsou to místní záležitosti. A jeden problém na jednom místě se úplně liší od problému na jiném místě, takže opravdu musíme hledat také řešení na místní úrovni. Nemůžeme tady mít jedno řešení pro všechny, které bude nařízeno z Bruselu, protože to nepovede k tomu, že vyřešíme všechny problémy v různých členských státech a v různých regionech. Navíc některé členské státy občas je, si jaksi ještě dali přívěšky na evropskou směrnici a proto říkám, musíme vypracovat plány e, řízení populací, musíme hledat řešení a musí to být v souladu nejenom s pravidly EU, ale také s vnitrostátními pravidly protože to není poprvé, kdy hledáme určité řešení, eh, Řešení, které bychom my na evropské úrovni eh, jednoduše schválili, je potom eh, jak se podáno k Národnímu soudu a nevládní organizace občané nebo další strany nakonec vyhrají tyto spory. Já každopádně eh, tlačím na to, aby byla hledána řešení na místní úrovni. Musím ale říci, že některé členské státy, regiony, politici a další zúčastněné strany um, se vzdávají odpovědnosti a vždy říkají, že je to vina Bruselu. A ještě poslední připomínka. Já jsem zmiňoval obnovu populací a um, opatření na um, řízení populací. A proč to tady zmiňuji? Je pravda, že v některých regionech populace vlka regionálně eh, je ještě pod mírou udržitelnosti. A ehm, v malém počtu regionů, opravdu malém počtu regionů, eh, je populace velká v takové situaci, že je nad tou úrovní udržitelnosti. Takže mně přijde, že to docela dává smysl. Kdykoliv eh, s kýmkoliv mluvím o těchto problémech, tak říkám, pokud mě přesvědčíte a použijete k tomu vědecké poznatky, ne, že mi dáte jednu fotku eh, zakousnuté ovce, jedné z 1,6 eh, milionu, takže budeme hned střílet všechny vlky. Tak to rozhodně nebude. Já to říkám všem. Pokud eh, chcete, abych vám dal biankošek eh, na to, abyste postříleli všechny vlky, tak to určitě neudělám. Já nabízím následující. Tam, kde je populace vlka stále pod eh, tím Prahem udržitelnosti, tak mm, musíme pokračovat v našem úsilí, abychom zjistili obnovu této populace. V některých regionech, kde existují vědecké poznatky, je vědecky prokázáno, že ta populace se dostala nad práh udržitelnosti, tak musíme hledat jiné eh, řešení pro řízení populace. My jsme to například udělali u ehm, rybolovu, rybích populací. Měli jsme plány obnovy a potom jsme se vr- zase mohli vrátit zpátky k plánům řízení populace. Ehm, žádný z těchto plánů eh, řízení populace vlastně nebyl předložen. A já nevím upřímně, kolikrát jsem mluvím se zemědělcem nebo lovcem. Já eh, se vždy snažím naslouchat a já bych většinou potřeboval, aby mi někdo řekl, jestli mluví spíše jako zemědělec nebo spíše jako lovec, abych eh, mu na to mohl řádně odpovědět. Každopádně, toto musíme mít na paměti, je to důležité a jsem přesvědčen, že každý z těch plánů může být ušit na míru danému regionu, danému problému. A existují příklady, kdy jsme přišli eh, s výjimkami, eh, schválili jsme takovéto plány, myslím si, že i ve Francii, někdo tady zmiňoval Francii, ve Francii také máme takovéto plány, v částech Španělska. A nemůžeme to nutně ani dělat podle eh, celého členského státu, protože uh, máte tam různé regiony, kde je status populace vlka různý. Takže já jsem eh, teď nedávno četla jednu studii pro výbor Agri, pokud jde o obnovu populace vlka a ta studie pro výbor Agri eh, přišla se stejným závěrem, který tady neustále opakujeme. A teď ještě k ptactvu. I když tyto politiky a opatření vedou k pozitivním výsledku, tak pořád máme eh, negativní bilance. 60% chráněných druhů a 70% stanovišť eh, jsou v úpadku eh, nebo v nepříznivé situaci. A teď je otázka, jestli chceme seriózně řešit problém úpadku populací ptactva a ehm, pokud ano, tak eh, si budeme jenom vybírat, kterou příčinu budeme řešit, nebo se podíváme na všechny. Protože ty příčiny, ono to často souvisí s lidskou činností, ehm, také volno, volně časovou lidskou činností. A říkám to tady otevřeně. Vzhledem k tomu, že je to způsobeno lidskou činností, tak eh, to můžeme vyřešit docela jednoduše. A pokud jde o zemědělské postupy, tak eh, jsme měli zprávu o stavu životního prostředí, eh, zprávu o stavu přírody. Měli jsme ehm, průběžný přeskum strategie pro biorozmanitost a všechny tyto dokumenty poukazují na stejné příčiny. A přitom, když o těchto potížích eh, diskutujeme, tak ehm, málo kdy zmiňujeme příčiny, které souvisí se špatnými zemědělskými postupy. Nemluvím o zemědělství obecně. Já eh, všude, kde chodím, říkám, že máme dobré zemědělské postupy, ale existují i špatné zemědělské postupy. A já chci začít odměňovat ty dobré, kvalitní zemědělské postupy a nechci nadále eh, poskytovat pobytky těm ehm, poškozujícím postupům. Například eh, dopady pesticidů, hnojiv a tak dále, nejenom na rozmanitost půdy, ale eh, také eh, rozmanitost v mořích. Máme velmi eh, dobrou strategii proti plastům. Teď na tom pracujeme, protože to je největší problém, který největší oblast, kde jsou znečišťovány oceány. A když se mluví o, výži, o živinách, tak Tady vidíme ehm, ještě 30krát větší škody ehm, způsobené mořím než plasty. Takže řešíme problém plastu. Jakmile vyřešíme problém plastu, nemůžeme si myslet, že jsme vyřešili ehm, všechny problémy související s, moři, s mořemi. Eh, máme tady prostě snížení přír, počtu přírodních stanovišť, stanovišť a já říkám, že je to součást prostě příčin ale musíme vše dělat trvale udržitelným způsobem. Snižování počtu ptactva, ano, to, tady hovoříme o migračních otažných ptácích. Měli bychom být znepokojeni ale eh, vše, eh, vš, eh, situací veškerého druhu ptactva. Když se podíváte na určité členské státy, kde mají počet, velký počet netažných ptáků, tak mají také problém jejich ubytku. Čili není to jenom problematika těch tažných ptáků, ale je to i problematika netažných ptáků. Hmm, ale pořád si myslíme, že tato směrnice ještě je příhodná. Ale teď zase, když hovoříme hmm, o té směrnici, no tak bude užitečná jenom, když bude správně implementovaná. Co nám bude platná legislativa, když nebude implementována? A to je důvod a implementace ta prostě se e, netýká jenom malý příčin. Když skutečně chceme řešit ty velké záležitosti, tak se musíme obracet také k řešení těch velkých příčin. Abychom zachránili biorozmanitost, musíme se prostě do řešení velkých příčin a musíme plně implementovat směrnice, včetně toho, když se jedná o ochranu ptactva, když se jedná o jiné lidské aktivity, kromě lovu nebo mimo lov, další. Víte, že se snažíme zachraňovat přírodu a víte, že můj kolega a já se snažíme zabývat se řešením a proto teď máme dobrou příležitost ve budoucí společné zemědělské politice. A to je to, co jsem řekl. Všechno, co dáme do společné zemědělské politiky, by mělo přinést své plody. A teď eh, přicházím k specifickým otázkám a Dovolte, abych začal Maltou, protože to je něco, co podle mého názoru bylo skutečně přeháněno. Za prvé, dovolte, abych pojednal o nedodržení povinnosti Malty. Malta eh, eh, má má v jedno řízení pro nedodržení povinnosti eh, v případě, eh, v případě mm, odchytu, lépe řečeno, odlovu ehm, čejek pardon, lovu křepelek. Ne, ale... Season. The turtle dove and the quail in Malta Eh, zejména v, pr, při, při pytlačení ptáků. Mm, a jeden případ byl tedy dán až k soudu a jeden soud eh, osvobodil Maltu. Eh, a co tedy můžeme dělat? Co jsme učinili? Protože tento tento názor soudu říkal, že ta výjimka, která byla dána, by měla být eh, zrušena, jakmile dojde k navršení k získání určitého počtu tohoto druhu ptáku. A eh, jakmile tady máme ptáky označené jako zranitelné, Eh, tak eh, to je to, tak zvaná výjimka 2016 a měli už jsme dopis, který nebyl odeslán, protože Malta dala moratorium na jarní lov v roce 2016. A teď bych tedy rád, abyste to všichni slyšeli. Pro mě eh, to byla ta záležitost dvou tisíce zabitých ptáků, což bylo samozřejmě špatné a počet těch holubů, kteří zahynuli. A potom e, odlov na podzim, a to bylo 2,2 milionu. A já jsem řekl mé službě, já chci zastavit jarní lovení na Maltě a podzimní lovení ve zbytku Evropy, protože nemá žádný smysl, aby se zabíjela, zabíjel ochráněný druh, ať už je to na jaře nebo ať už je to na podzim. Malta uvalila tedy moratorium na jarní lov, ale pojďte tedy zavést toto moratorium také na holuby na podzim, kde jsou loveni těto ptáci v jiných státech, ale nedostali jsme se s tím vůbec dál. Proč? Protože členské státy neakceptovaly tento zákaz. My jsme dělali správnou věc, že jsme zarazili ten lov na Maltě, ale zachránili jsme holuby, když se stále ještě zabíjí 2,6 milionu holubů ve zbytku Evropy. A to je to, co říkám, je třeba vidět celkový ten obrázek. Pas Yes, Pierre. No, I think <clears throat> when it comes to cormorant, the grey lag goose and... Eh, tlumočníci se omlouvají, příklad, který uvedl pan komisař, eh, bylo odchytávání pěnka v létě eh, na základě nějakých nastražených pastiček či odchytných zařízení. A je ta, jsou tady velké eh, rozdíly mezi jednotlivými druhy, eh, a také se to týká toho, zdá se to týká tedy léta či zimy. Ehm, jsou, vlastně závisí to také na dostupnosti jídla. Někteří z vás tady hovořili o odchylkách a o výjimkách a zda tedy fungují. Co se týče kormoránů, tak tady jsou výjimky, které využilo Finsko, Estonsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Spojené království. Takže myšlenka, že jsou výjimky, ale tyto výjimky se stále rozšiřují. Jestliže tedy ta výjimka je v souladu se směrnicí a v souladu s národní smětrostátní legislativou, pak neexistuje důvod, samozřejmě pakliže jsou, jak už jsem řekl, pakliže se nestávají výjimkou pro zabíjení, nebo eh, eh, pakliže se nestávají omluvou za zabíjení, tak nemusíme s tím pokračovat. Pak tady zazněly otázky za prvé týkající se údajů schromažďovaných o vlku. No, údaje, sběr dat a údajů, to je povinnost členských států dávat příslušné údaje komisi a sice od dubna do října. A od dubna do října všechny údaje musí být jaksi zhromážděny a ohodnoceny mezi naším generálním ředitelstvím a e IAEA. Otázka byla, jaký bude náš postoj. Já si myslím, že to musíme nechat budoucí komisi, eh, protože v době, kdy eh, bude připraveno hodnocení, tak domnívám se, už budeme mít jiného komisaře příslušného. A nyní, co se týče Eh, toho, co bude v příští Benské umluvě. Eh, Švýcarsko oznamuje, že si přejí vrátit se k navrhované změně eh, na příštím setkání na základě vyhodnocení příslušných zpráv. Jedná se tedy o to, zda vlk bude přeřazen za přílohy 2 do přílohy 3. Ale k tomu dojde až po vyhodnocení příslušných údajů. Françoise Grostet se zmínila o Francii a o vlku, který způsobuje problémy. No opět, mohu vás ujistit, že naprosto souhlasím s tím, že tady problém je, ale my dáváme možnost řešení. Řešení jsou tady, eh, musí být uskutečňována členskými státy. aby k ním nedocházelo. Ale, ale co máme dělat, když k těmto řešením nedochází ze strany členským státům? Já nemohu říct si, já jsem stejně tak jako vy politik, já jsem seděl v parlamentu zhruba 38 let a první věc, na kterou se díváme, je hlasy. Jestli ministři, politici, členské státy vědí, že musí dospět k rozhodnutí, které může být populární tady, ale ne populární tam, které může tady získat hlasy, ale tam jim hlasy prohraje, pak je jenom jedno řešení, vždycky dávat vinu Bruselu. To ale není jaksi způsob řešení ale já to říkám každému, kdo tvrdí, že my se nepouštíme do řešení těchto záležitostí. To není pravda, my děláme víc, než jenom, že bychom se jim zabývali. Eh, já mm, jsem diskutoval eh, toto téma a souhlasím s panem poslancem v tom, že se musíme podívat také na eh, organizaci. Víme, že vlci uh, prostě eh, vlci mm, vyli, když viděli světla, když slyšeli zvuky, eh, ale eh, jsou tady různé záležitosti. Například, když jsem šel do Švédska, abych diskutoval o vlcích tam, přímo v terénu, tak tam je samozřejmě situace ve Švédsku není pouze otázka počtu, ale genetických nemocí, které rozvinula vlčí populace. Musíme jim pomoci nalézt řešení. Takže eh, to, co říkáme, je, že my prostě se nezabýváme pouze řešením eh, populace vlka, v, co se týče jeho počtu, ale musíme řešit jiné záležitosti, například i genetická onemocnění. Eh, ano, bohužel eh, dochází ke snížení biorozmanitosti. A je to prostě bohužel trend a to vzbuzuje obavy. A opět, mám dva problémy s tím, co se děje kolem nás. Za prvé, co se děje? Dochází ke ztrátě biorozmanitosti. Děje se to a je to problém, ale podle mě problém je, že se to děje tak rychle, že já vždycky dávám stejný příklad o urgentnosti otázky. Každému říkám, že co já vím, před 15 lety jeden vědec položil otázku, eh, Položil jenom otázku, zda dochází ke změnám klimatu. O pět let později nějaký vědec se snažil odpovědět na jeho otázku a řekl, uvidíme, jaký budeme mít, uvidíme dopad v roce 2050. A minulý rok, co je? 30 years že Barrier Reef, to je ten uh, útes v Austrálii, mizí. Čili to není jenom otázka toho, co se děje, ale otázka je, že to, k čemu dochází, je, se děje daleko rychleji, než jak to vědci původně předpovídali. A my chceme hovořit o malých opatřeních, která je třeba učinit. Vždycky chceme hovořit o malých příčinách, ale nemáme odvahu bojovat s těmi velkými lobby a říci, Podívejte se, to je to, co způsobujete. Tak to přispíváte k biorozmanitosti. Nejenom, že to přináší problémy, ale já dokonce vám dávám dotace na vaše aktivity, čili my se podílíme na zhoršující se situaci. Já vám dám peníze na to, abyste znečišťovali víc. To je něco, co já prostě říkám i zemědělcům. a říkám, my nechceme snižovat dotace do zemědělství, ale my chceme, aby peníze, které tečou do zemědělství, se používaly na ochranu a nikoliv na škodu. Já samozřejmě, to není moc populární samozřejmě, když takové věci říkám, ale já je nepřestávám říkat. Evi, vy jste zmínila, že výjimky nejsou správně používány. Mohu vám říci, že generální ředitelství ENF velice úzce monitoruje tyto záležitosti. Já se tady nebudu chlubit prostě rekordy, kterých ENV dosahuje, ale generální ředitelství vydalo největší počet Eh, žalob na nedodržení postupu a povinnosti. A nemyslím si, že někdo by nám mohl vyčítat, že prostě neděláme naši práci. Bezpečnost veřejnosti, veřejn... ano, to je něco, na co se musíme samozřejmě také zaměřit. We are going to... yes, yes, yes. Pan poslanec Dorfman hovořil o vlcích, máme tu ten příklad Chorvatska. My si vyměňujeme pravidelně řešení a osvědčené postupy. Jedna věc, kterou jsme udělali, která nejenom byla řízena, ale také placena Evropským parlamentem, bylo vytvoření té velké platformy masožravců velkých masožravců. Nejenom, že jsme vytvořili tuto platformu, ale vytvořili jsme celou řadu dalších platform v členských státech i v celé řadě regionů. A myslím si, že to se osvědčilo jako výborná příležitost pro diskuse, debaty a výměnu názorů všech zúčastněných stran. A co nechápu je, že my děláme všechno tohle, abychom podpořili zemědělské aktivity a pak mimo tuto velkou platformu masožravců, to jsou někteří zástupci zemědělců, kteří se nechtějí účastnit této platformy. No jak to mám vysvětlit dalším účastníkům? protože my se snažíme chránit zemědělské aktivity a pak zástupci zemědělců prostě se té platformy nechtějí účastnit. No, já si tady nestěžuji před vámi, protože já vím, že jste velice upřímní, stejně tak jako já, ale některé z těchto věcí prostě nedě, nedávají smysl. Pan poslanec Branan se zmínil o tom, že se musíme dívat také na užitek, který vlk přináší. Ano, vlk je součástí ekosystému. My se díváme na vlky a na velké masožravce jenom z negativní stránky, ale oni přispívají svou měrou do ekosystémů přírodních. A myslím si, že tady bychom také mohli něco udělat ve výzkum pro blaho nebo pro dobro. Jak si zmapovat i vědecky ty pozitivní stránky a pozitivní přínos vlků a jiných masožravců. Já si myslím, že jsme snad zareagovali na všechno. Okay, thank you very much. Uh, Takže děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Vidíte, že tady byla celá řada poslanců, kteří se vás stali. A další by chtěli ještě se zeptat, ale my už jsme upozornili, že to bude krátká výměna názoru. Máme limitovaný čas. Každopádně děkuji mnohokrát za to, že jste s námi zůstal déle, než jste původně řekl a doufejme, že zůstaneme v úzkém kontaktu, abychom i my sledovali eh, monitorování této situace. Děkuji vám mnohokrát. Chair, can I make a point of order, please? Paní předsedkyně, můžu mít procesní poznámku? What is that? wanted a point of order. On oh, this? No, a point of Yes, uh, Mr. Gerbrandy, please. Ano, prosím, pane Gerbrandy. Paní předsedkyně, omlouvám se, že si takto beru slovo, ale já si myslím, že rozdělení řečnické doby nebylo úplně spravedlivé, protože uh, že jste, dal jste um, třikrát slovo SND a, um, a EPP, uh, eh, liberálové uh, eh, tady žádali o čtyři a Další kolegové se žádali ještě o další kolečko. Já jsem nevěděla, že těch koleček bude tolik, kolik jste udělala. Takže jsem to tady jenom chtěl říci, tak to nic to nemění, ale nemyslím si, že to bylo úplně spravedlivě. Toto měli vědět koordinátoři, protože jsme měli přesná čísla, ale podle Don... Aldo měl jenom jednoho řečníka, eh, pan Torvald já většinou dávám slovo lidem, kteří jsou v místnosti. A mm, ne že si všeho, všech všimnu, ale dnes to byla prostě specifická situace, protože jsme neměli dostatek času. A teď už nás čeká výměna názorů ohledně um, závěru šetření Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů na téma Implant Files, eh, zveřejněných 25. listopadu 2018. Tady máme eh, zástupce Mezinárodního konzorcia investigativních eh, novinářů. Pan Simon Bowers je evropským koordinátorem a seniorním reportérem. Potom uh, MedTech Europe, paní uh, Naskony, a e, náměstek generálního ředitele DG Growth, pan Peltomake. Doufám, že jsem to vyslovila dobře. Všechny vás tady vítám. Um, Podvodné a e, špatné e, zdravotnické zařízení už se několik let objevují v médiích a v tuto chvíli specificky v roce 2010 Eh, vznikly eh, skandály eh, s mm, prstními implantáty PIP a mm, náhradou kyčelního kloubu. Tento sektor se tedy dostal pod lupu, padla řada otázek, například ohledně specifické regulace v Evropě a také v USA. Jako vůči výbor, pokud jde o legislativu v této věci, už velmi pečlivě sledujeme jakýkoliv vývoj v této oblasti. A jsem velmi ráda, že můžeme tady dnes vést eh, tuto výměnu názoru. Protože eh, už je docela pozdě, tak já se na úvod nebudu vyjadřovat více podrobně a předám nejdříve slovo panu Simonu Bowersovi. Máte řečnickou dobu 10 minut. Děkuji a děkuji, že jste eh, pozvali i CIM, že se tady můžeme vyjádřit. Ehm, ta kauza Implant Files to byl vlastně eh, projekt, který eh, koordinovalo naše eh, konzorcium mediálních organizací. Bylo to velké novinářské šetření, zapojilo se do toho asi 100 novinářů ehm, z 30 médií a z 16 zemí. Já jsem uh, dal k dispozici některé uh, titulní stránky Le Monde, uh, Die Deutsche Zeitung uh, a dalších, um, předních tisků. Pracovali jsme jako skupina a um, um, snažíme uh, se vždy představit globální témata, uh, která lépe představíme společně než každý zvlášť. A tak to vlastně začal ten projekt Implant Files. Jed Houghton je nizozemskou novinářkou. V roce 2014 si koupila tašku mandarinek, sáček mandarinek a snažila se propagovat jako e, zdravotnické zařízení e, pro ženy e, s cílem léčit inkontinenci. A vlastně byla to síťovka a chtěl, měl se tedy použít tento materiál jako zdravotnické zařízení. Um, tato novinářka eh, přinesla um, tu síťku několika uh, orgánům, jestli a pokusila se eh, zjistit, jestli dostane certifikaci CE. A ani jeden z těchto subjektů s tím neměl problém. Všichni um, to odsouhlasili a byl to opravdu velký skandál. Ale ona se rozhodla, že, to, že zajde ještě dál, měla pocit, že to je opravdu globální problém, eh, obzvlášť problém v EU a obrátila se na naši, naše konsorcium eh, a dělali jsme z toho eh, takové, takovou velkou mezinárodní spolupráci a investigativní projekt. V této stručné prezentaci bych chtěla představit tři pacienty a tím vlastně zvednu určitá témata. Nemám čas eh, zacházet do velkých podrobností, ale chtěl bych tady zmínit pár relevantních témat. První pacient vlevo nahoře Maureen McLeaf z Londýna a toto je tedy její příběh. A musím říci, že toto je eh, jeden z dvou snímků. Máme tady jaksi před a po Eh, ten její příběh začíná velmi optimisticky. Je první pacientkou, která eh, dostala pacemaker typu leadless. Tradiční eh, pacemakery jsou nastaveny pod klíčovou kostí a mají drátky, které vysílají puls. Toto byl dost malý pacemaker, který se bez drátu zavádí přímo do srdce. A jsou to právě ty dráty, které, drátky, které eh, vedou ke komplikacím. Morin dostala um, tento pacemaker jako, jako první pacientka, cítila se velmi dobře, byla velmi uh, ráda, že už nemusí uh, jít um, tou tradiční cestou, nebyla to invazivní um, operace, rychle se dostala z nemocnice. A potom Dan Starks, Eh, ten byl eh, CEO společnosti, která eh, vydávala toto zařízení. A byl pozván do televize, kde vlastně mluvil o tomto velkém úspěchu pár dní po tom, co Morin podstoupila tuto operaci. A on říkal, že už nás konkurenti nikdy nedoženou, je to obrovský průlom, pokud jde o technologii kardiostimulátoru a že um, to je tady velký úspěch. A tady um, mám ten snímek poté. Situace se trochu změnila. Za několik let je ta realita úplně jiná. Dan Starks eh, v americké televizi uvedl, že kardiostimulátor Morim vydrží 19 let, ale skutečnost byla taková, že po třech letech mu došla baterka a Eh, stalo se to u mnoha pacientů, kteří dostali tento stimula- kardiostimulátor nanostim a nakonec eh, příslušná firma musela eh, pozastavit používání tohoto výrobku. Ale pro Morin to neskončilo pouze tímto. Musela podstoupit další operace. Nebylo v tu chvíli vhodné, jak se výmout ten kardiostimulátor z jejího srdce. To znamená, Ehm, musela postoupit další operaci, se kterou vůbec nepočítala. A nakonec stejně eh, jí byl zaveden tradiční kardiostimulátor a naštěstí ehm, se jí teď vede dobře. Ale měla pocit, že k ní nepřistupují, ehm, nepřistupuje systém vůbec dobře, mm, že vlastně nikdo nebere v, úvahu, eh, v úvahu její stranu, její perspektivu. A otázka tedy je, jak byl nanostim testován ještě předtím, než byl označen jako um, bezpečný produkt v Evropě. Situace tedy byla taková, že bylo sledováno 33 uh, lidí 90 dní a stádo ovcí. To je tedy, jak vypadalo testování předtím, než uh, dostal certifikaci jako bezpečný výrobek uh, pro EU. Nanostim je jeden z mnoha produktů. My tady vidíme jasný vzorec. Špatné testování výrobků v Evropě. A toto není uh, nějaké velké odhalení um, Industry Europe. Um, opravdu uh, všichni se obrací na Evropu, protože je známá tím, že um, to probíhá hladce a uh, že eh, také potom nedochází k nějakým výrazným sporům, protože jsou ty výrobky certifikovány. Potom tady máme další pacientku, Jacqueline Rose, eh, která roky trpěla, 35 eh, let měla prstní implantáty, měla chronické bolesti, bolesti vystřelová až do nohy, byla v takové situaci, že ji museli postupně něk- skrz několik operací ampot, amputovat levou nohu. Bylo jí řečeno, že to souvisí také s duševními problémy a e, to, že to souvisí se silikonovým e, implantátem, tak e, jí vždy bylo řečeno, že to není pravda, že to takto nemůže být, nikdo ji neposlouchal. Ona ale trvala na tom, že Eh, se nechá otestovat tkáň z té amputované nohy a opravdu výsledek byl takový, že eh, ty tkáně obsahovaly obrovské množství silikonu, což není pro lidské tělo přirozené. Co to tady ukazuje? Eh, od 60. let už jsou používány prsní implantáty. Není to tady nový produkt, tak jako ten nanostem, ale jak je možné, že nemáme dostatek důkazů v tom smyslu, že tyto implantáty ehm, sebou nesou určité riziko a že to neříkáme ženám. Toto je problém, eh, který eh, byl zveřejněn už před desetiletími. Eh, řeš, mm, vyjadřují se pacientky, obraceli se na evropské instituce. A potom další pacient, eh, ten je anonymní, nemám jeho jméno. Je to nedávný případ z ledna. Medtronic musel stáhnout asi 150 tisíc kardiostimulátorů, spousta z nich eh, právě v Evropě. A tady mám jednu citaci eh, jednoho pacienta z Ipswiche z Anglie, který řekl místním novinám, poté co dostal dopis od doktora. Několik věcí, které se objevily v dopise, mi způsobilo starosti. Především eh, to, že tam napsali, že ještě nikdo nezemřel. Přišlo mi to zvláštní, že vůbec něco takového uvádí, docela mě to překvapilo a ehm, dost mi dělalo starosti, že by vůbec mohl existovat problém. Když se podíváte na to, jak je to formulováno, tak já si myslím, že ehm, toto je zcela zřejmé, že někdo se cítí takto, že takto zareaguje. A co přesně Medtronic uvedl eh, v dopisech doktorům? Došlo ke čtyřem případům, kdy um, ta stimulace uh, neproběhla tak, jak má, že tam došlo k přerušení uh, oběhu. A otázka je, o kolika případech Metronik ve skutečnosti ví. Jak může ale Metronik vědět, v, jak, v kolika případech se to opravdu stalo? Um, zdá se, že to byly čtyři případy, kdy došlo ke skutečnému problému, ale kolik případů to bylo ve skutečnosti, to je otázka. Now, I want to ask what... A teď eh, snažte se vcítit do toho pacienta, který viděl ten dopis o metronických písmejkrech. Eh, to, co můžete slyšet v jeho hlasu, je obava. Mohu zemřít? To je první otázka. A není to jasné z toho dopisu, protože ten dopis říká, že nikdo ještě nezemře. Ve Spojených státech můžete dostat naprosto jasnou zprávu, že tady je uh, roz, že tady se dá předpokládat, že může dojít ke smrti, ale v Evropě byste chtěli vědět, jaké bezpečnostní kontroly byly učiněny s těmito kardiostimulátory a e, jak dlouho probíhaly. Opět ve Spojených státech jsou určité odpovědi, ne, že by vás úplně ujistili, ale v Evropě nemáte vůbec žádné v USA máte na webových stránkách příslušné agentury a když chcete v Evropě vědět, zda eh, byly prováděny testy se zdravotnickými zařízeními, tak v USA se můžete dovědět, kdy došlo k poslednímu textu, například v roce 1999. A od té doby došlo k více než 500 modifikacím eh, na tom produktu což může způsobit určité obavy, ale dovíte se to aspoň u té agentury FDA, která tedy je příslušná pro kontrolu zdravotnických zařízení v USA, ale v Evropě tápete ve tmě. Takže transparentnost by měla být v samém jádru evropské legislativy týkající se zdravotních zařízení. Ale podívejme se, jak si na tom stojíme teď. Podívejte se na vzrůstající počet um, incidentů či nehod, ke kterým došlo Eh, při používání kardiostimulátorů a trend je stejný. Eh, v různých zemích, jak vidíte, vzrůstající. A my jsme skutečně chtěli vědět, co hodlá komise učinit v, té, v tom novém nařízení o zdravotních zařízeních. Komise nám říká, že nebude zveřejňovat tyto informace a to způsobuje velkou obavu mezi řadou lékařů a pacientů, s nimiž jsme hovořili. A obdobně komise říká, že nechce zveřejňovat všechny údaje od těho předběžného schvalování zdravotnických zařízení. Mm, že se může uveřejnit jenom takový sumář, ale to jaksi neuklidňuje lékařskou veřejnost. Takže čem nám chybí transparentnost? Nám chybí transparentnost, ale co nám řekla komise, že kdyby se veškeré ty zprávy zveřejnily, tak by to vylekalo veřejnost. To znamená, my to čteme tak, že transparentnost by způsobila obavy veřejnosti. Už byste měl končit, říká paní předsedkyně. Ano, už to zkrátím, říká pan řečník. Na druhé straně vidíme, že průmysl eh, se zdráhá vydávat zprávy o vlastních obavách týkající se zařízení a přístrojů, eh, kdyby to mělo být transparentní. No tak to je zase šokující odpověď. Eh, další slide. Tady vidíte určité odpovědi. Já vám eh, potom dám k dispozici mm, tyto slajdy. Eh, tady prostě řada lék, eh, prostě lékařská veřejnost žádá transparentnost. Někteří doktoři říkají, no, že se tady postupuje jak ve středověku. Na dalším slajdu vidíte, co dělají lobbyisté. No a co můžeme učinit teď? my vidíme, že některé členské státy eh, vidíme, že mm, eh, chtějí eh, v rámci toho nového nařízení o zdravotních zařízení dodávat ještě nějaké seznamy, což by lékařská veřejnost i občanská uvítala. Ale co se může udělat teď? Všichni lidé, s kterými jsme hovořili, a jsem si jist, že komise i lobbyisté by to snad taky měli chtít. Všichni volají po transparentnosti, protože to by mělo být základním kamenem toho nového nařízení o zdravotnických zařízeních. A je třeba v tom něco teď udělat. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci a teď dám slovo paní Bernasconimu, prosím. <clears throat> Thank you. Uh, Madam Chair, member of the European Parliament. Thank you for the opportunity to join you. Děkuji, děkuji vám za příležitost, že dnes, dnes zde mohu být na této výměně názorů. Nejdříve bych chtěl říci, že pro nás je mimořádně důležitá bezpečnost pacientů, tak jako pro koncert, konsorcium a pro ostatní. My jako zástupci odvětví máme odpovědnost vůči našim pacientům. Musím a také neustále pracujeme v tom v smyslu, abychom zajistili bezpečné e, přístroje, které eh, chrání, zachraňují lidem ži, život. Spolupráce s EU a s národními regulátory, s dalšími zdravotnickými orgány, nemocnicemi, pacienty a um, zdravotníky je integrální součástí toho, co děláme. Um, spolupracujeme s nimi, abychom splnili naše regulační uh, povinnosti a také proto, abychom um, zajistili co nejpokročilejší, nejpokročilejší technologii. Pokud je o zdravotnické technologie, souvisí to Eh, také s tím, eh, jak reagovat na lékařské potřeby. Od brýlích až po sofistikované implantáty, například eh, do mozku. Miliony Evropanů díky tomu mají lepší život, je to pro ně přínos a je hodně lidí, kteří používají takovéto zařízení. A práce konsorcia donutila lidi zastavit se a zamyslet se. Zdravotnická zařízení jsou stále pokročilejší z technologického hlediska a um, mohou se teď používat způsobem, uh, který bychom si před desetiletím a nebo minulou generaci vůbec nebyli schopni představit. Uh, musíme uh, také jasně rozumět tomu, jakým způsobem tyto přístroje fungují a naše znalosti v této věci se neustále zlepšují. A většina pacientů a doktorů vyžaduje transparentnost a um, odpovědnost, pokud by se něco stalo špatně. Bohatství informací my jako uh, odvětví, vy jako zákonodárci a uh, informace, které dostávají novináři, nám dává příležitost i povinnost um, hlouběji se tímto tématem zabývat. Musíme si udělat jasnou představu, co se děje a podniknout k tomu vhodné kroky. Uh, Eh, vznikly tady určité otázky ze strany konsorcia a ostatních. Ty otázky jsou validní, ale zároveň je potřeba říci, že eh, odpovědi eh, odvětví regulatorů zdravotnických orgánů byly někdy komplexní hm, na tyto otázky a může dojít k různému výkladu a můžeme nesouhlasit, ale asi se všichni shodneme, že primární pro nás je bezpečnost pacientů. A chtěl bych eh, teď poukázat na nařízení o zdravotnických prostředcích. Eh, odvětví vždy podporovalo potřebu eh, změnit, reformovat regulační rámec. Nové nařízení o zdravotnických prostředcích představuje radikální změnu. Jako zástupci odvětví budeme splňovat tato nová pravidla ehm, zcela s transparentním způsobem, ať už si to od nás bude vyžadovat jakékoliv úsilí. A může to mít i negativní dopad na malé a střední podniky. Paní předsedkyně, vážení europoslanci, eh, naším úkolem je zlepšovat lidem život. Každých 20 vteřin ehm, je zavedeno eh, takovéto zařízení, ehm, každých pět eh, vteřin a každý rok probíhají miliony lékařských zákroků. Jsou to tady miliony zavedených lékařských zařízení a je pravda, že existuje riziko, že ehm, z různých důvodů se někdy věci pokazí. Každý incident eh, nám ehm, působí. Ehm, každému věnujeme velkou pozornost, eh, vnímáme to velmi seriózně a eh, neustále se snažíme zlepšovat situaci. Uvědomujeme si, eh, jak důležitá je práce konzorcia a ostatních a eh, také jak důležité jsou solidní vědecké poznatky. Jsme přesvědčeni, že nový legislativní rámec upravující zdravotnické prostředky v Evropě eh, přinese odpovědi na otázky a obavy konzorcia a dalších. Toto nové nařízení mění a zlepšuje řadu aspektů, jak odvětví, jak bude fungovat odvětví i zdravotnické orgány celý proces sebou přináší mnohem vyšší standardy a e, Výsledkem e, tohoto nařízení bude, že e, všechny zúčastněné strany budou ještě více zapojeny do procesu. V rámci NDR posílíme schválení uvádění na trh. Je rozšířen rozsah působnosti a nařízení také Eh, zvyšuje, zpřísňuje požadavky na klinické studie, pokud jde o výkonnost těchto zdravotnických prostředků. Eh, zástupci odvětví musí teď systematicky přicházet s klinickými eh, důkazy a příslušnými principy. Nové nařízení také výrazně posiluje požadavek na notifikované orgány, které vydávají povolení. Notifikované orgány eh, budou stále subjektem pro schvalování schody tě, u těchto prostředků a eh, ty samy eh, jsou ještě pod kontrolou národních orgánů. Nové produkty v kategorii extra kontrolované a nebo nové produkty s velkou inovací Ehm, musí ještě eh, projít specifickým procesem ehm, vedeným nezávislými ehm, eh, odborníky. Navíc procesy výroby eh, a kontroly budou přinášet záruky pro celou dobu životnosti prostředku. Výrobci budou mít kontinuální povinnost budovat klinické důkazy, pokud jde o bezpečnost a výkonnost tohoto prostředku. Každé tři až pět let výrobci musí žádat o recertifikaci eh, prostředku a musí mít také nové důkazy o bezpečnosti a výkonu. A toto se ve farmaceutickém průmyslu zatím neuplatňuje. Dále, eh, zavedení unikátního prostředku v rámci tohoto nového systému eh, povede k tomu, že budou všechny tyto prostředky vysledovatelné. A v jedné oblasti je to mimořádně významné, vytvoření eh, nové evropské databáze zdravotnických eh, prostředků. Budeme mít bezprecedentní počet eh, množství informací dostupných profesionálům i veřejnosti. Tito budou mít přístup k databázi, která bude aktualizována každý rok. A samozřejmě se bude respektovat pravidla GDPR a důvěrnosti údajů. Budeme mít tedy přesné a transparentní eh, porozumění všem těchto prostředkům. Zároveň tedy, ale zůstávají určité výzvy, pokud je o implementaci nového nařízení pro rok 2000, od roku 2020. Eh, my jsme připraveni poslat prostředky k opětovné certifikaci, ale v té dobu už musí být dispozici legislativní rámec. Notifikované orgány jsou integrální součástí systému. Všechny notifikované orgány budou muset být určeny podle nového systému dostatečně zavčasu a musí mít dostatečnou kapacitu, aby um, dokázali zpracovat uh, veškeré žádosti o opětovnou certifikaci a musí to všechno proběhnout do roku 2020. Um, ehm, v tuto chvíli máme 78 notifikovaných orgánů, ale zatím v, podle nového nařízení byl určen jenom jeden. Eh, prostředků eh, jsou desítky tisíc a asi si dovedeme všichni představit, že tady může vzniknout potenciální problém. Eh, Toleranční období nebo přechodné období nebude dostatečné, abychom vyřešili problém s kapacitou. Není, nejsou tam tisíce produktů z třídy jedna kdy eh, poprvé tedy budou muset být předloženy notifikovanému orgánu, například opětovně použitelné eh, chirurgické nástroje. Je to jenom pár příkladů a těch příkladů je mnohem více. Myslíme si, že eh, je potřeba, aby evropské instituce přišly ehm, s rychlým řešením, tak aby odvětví mohlo splnit toto přísnější nařízení, které eh, sebou přináší mnohem více požadavků. Ale možná ani nebudeme muset eh, čekat tak dlouho, než uvidíme první důsledky. Brexit bez dohody, no deal Brexit. Tady eh, může vzniknout velký problém, pokud jde o určité zdravotnické prostředky. Notifikované orgány ve Spojeném království, které již certifikovaly tisíce prostředků, Eh, které jsou používány po celé Evropě, ty už nebudou uznány jako certifikační orgán v Evropě od eh, konce března, pokud eh, dojde k Brexitu bez dohody. A takovéto prostředky budou muset být okamžitě staženy z dodavatelského řetězce, z nemocnic a ze všech zdravotnických zařízení. Potřebujeme připravenost systému na Brexit. Je to závažná otázka, které musíme okamžitě věnovat pozornost. Paní předsedkyně, vážení poslanci, na závěr bych rád ještě potvrdil, že odvětví um, bude dále plnit své závazky a svou odpovědnost. A velmi rád odpovím na vaše otázky. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A teď eh, bych požádala o slova pana Piltu Makého, eh, generálního ředitele, aby nám přednesl svou prezentaci. Děkuji vám. Potřebovali bychom slyšet lépe řečníka. Zdá se nám, že nehovoří přímo do mikrofonu. Teď už ho neslyšíme vůbec. Just a second, Mr. Paltomaki.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 Já rád využívám tuto příležitost, abychom vás ujistili o tom, že jednou z priorit komise je, aby na trh byla, byly uváděny pouze bezpečné zdravotní přístroje a prostředky. tak, aby byly efektivní, bezpečné a sloužily svému účelu. A už dnes máme vysoké bezpečnostní požadavky pro uvádění zdravotních prostředků na trhu A otázka je, eh, že se ukázalo, že náš systém prokázal něko lik chyb. Tady pomýšlím zejména na ten skandál s krevním plazmou. A eh, Evropské instituce, o tom vás mohu ujistit, pracovaly na reformách a na zlepšení bezpečnosti zdravotnických prostředků uváděných na trh. E, došlo ke zlepšení současného systému a také jsme udělali takovou revizi našeho legálního rámce a revizi příslušného nařízení, které bylo předloženo v roce 2017. A konkrétně vás mohu seznámit s tím, co bylo učiněno. V roce 2013 komise zpřísnila pravidla, co se týče jmenování notifikačních grémií pro, zdravotnická zaří- eh, pro zdravotnické prostředky to zvýšilo bezpečnost prostředků tím, že se zvýšila také přísnost při jmenování těchto mm, notifikačních notifikovaných orgánů. A ještě důležitější je, že komise připravila cestu pro nový legislativní rámec týkající se zdravotnických prostředků a po projednání s kolegislátory bychom chtěli, aby v roce 2020 to bylo pro zdravotnické prostředky a 2022 pro in vitro prostředky. A my se domníváme, že tato nová legislativa bude skutečně bezpečná. Za prvé se domníváme, že tady budou existovat přísnější pravidla pro notifikační notifikované orgány, přísnější kritéria pro expertízy, za druhé nová, nové nařízení eh, zpřísní kontrolu nad zdravotnickými prostředky nově uváděnými na trh. Eh, to zabezpečí robustní kontrolu, eh, podobně jako pracují agentury agentury, když zkoumají bezpečnost zdravotních produktů. A dále přinese to větší transparentnost. V květnu 2020 komise zavede nový, novou uh, databázi Euromedu Euromed. Euromed bude obsahovat detailní informaci o všech zdravotních prostředcích uváděných na trh v Evropské unie, stejně tak jako přehled o nehodách či incidentech, ke kterým došlo poprvé na evropské úrovni. A to je významné, protože doposud takové informace jsou sbírány pouze národními eh, grémii. Euromed bude také veřejně do, přístupný. Budou tady informace o korektivních opravných opatření ze strany výrobců. A teď eh, zareaguji na některé stížnosti, které byly mm, směřovány na komisi některé sdělovací prostředky řekly, že mm, e, tady jsme byli ovlivněni v našich politických volbách, které mohly zhoršit kontrolu nad bezpečností prostředků. My e, jsme velice dbali na bezpečnost, my nasloucháme, snažíme se skutečně vést evidenci stanovisek všech zúčastněných stran No snažíme se je také uvádět transparentním způsobem. Setkáváme se se zúčastněnými stranami, zástupci členských států, všemi občany a myslím si, že eh, hodnotíme a vyhodnocujeme příslušná zařízení a teprve na základě toho zpracováváme naše návrhy. Je to více než pro normální legislativní postup a proto vás můžeme ujistit, že eh, jsme v tomto případě nedělali výjimku z našich vlastních pravidel. Co se týče zavedení nové eh, eurodatabáze, no, no, nové databáze Euromed, Pravdou je, že stále ještě diskutujeme s členskými státy plný rozměr informací, které budou vyměňovány a zpřístupněny a může se stát, že ne všechny informace, které budou schovány v této databázi, budou zpřístupněny veřejnosti. Uh, je třeba také mm, zkoumat, když dojde k nějakému incidentu, zda to bylo třeba způsobeno nesprávným používáním nebo jinou příčinou. My poskytujeme verifikované informace, když dojde k nějakému incidentu a neposkytujeme žádné zavádějící informace. Musíme vytvářet důvěru tak, aby se všichni mohli spolhnout na to, že zdravotnické prostředky jsou bezpečné. Myslím si, že je třeba, abychom měli plně fungující systém a to je první věc, v první věci o bezpečnosti pacientů a nikoliv o ochraně výrobců, jak nás někdo podezříval. Rád bych řekl, že komise má veliký respekt před prací konzorcia investigativních novinářů všech záležitosti, na které upozorňují eh, si uvědomujeme a proto zavádíme komprehenzivní reformy. Eh, protože se snažíme zlepšovat podmínky pro to, aby naši občané dostali co nejbezpečnější zdravotnickou péči a snažíme se poskytovat vyváženou rovnováhu mezi postupující analýzou a spoluprací s kolegy, se, se spolulegislativci. Komise také už se spolupracuje s členskými státy a s jinými členskými stranami, zúčastněnými stranami pro implementaci při implementaci pravidel. Ale jak už jsem zdůraznil, je to sdílená odpovědnost a proto tady musí být také vyvinuto kolektivní úsilí tváří tvář těmto výzvám. Ale já si myslím, že my můžeme včas dodat uspokojivé výsledky. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem a teď vyzývám, zvu kolegy, aby se přihlásili o slovo či eventuálně kladli otázky. Nejprve tady mám paní Grostet. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych vystoupila nejenom ve svém jménu, ale také jménem kolegyně eh, Mayrit McGuinness, která se omlouvá, že dne, bohužel dnes nemůže být. Ona byla stínová zpravodajka za naši politickou skupinu eh, pro nařízení o zdravotnických prostředcích, který ten znáte velice dobře. A my obě dvě zastáváme úplně stejné postoje, takže já právě tímto eh, hovořím nejenom za sebe, ale i za ní. Chtěla bych říct, že jak je to velice důležité, tento sektor zdravotnických prostředků, který může zachránit životy nebo zlepšit kvalitu života pacientů. Samozřejmě byly tady případy podvodů, které dovolily dát na trh eh, nebezpečné prostředky, ale neměli bychom z toho vyvozovat nějaké závěry, které by pak platily pro všechny zdravotnické prostředky. Ta odhalení, eh, o kterých jsme se nyní dozvěděli, eh, ukazují, že tady máme skutečné strukturální nedostatky, systémová selhání, ta jsou, jsou skutečná ale to je přesně to, co chtěl parlament opravit, když dělal revizi toho nařízení. Já jsem lituji toho, že jste tady nepotržili roli Evropy, roli parlamentu v této věci. My jsme rychle a široce zareagovali na tu situaci, zpřísnili jsme pravidla pro kontrolu před vstoupením na trh i po něm, to bylo v roce 2070, pak jsme zavedli nový mechanismus dohledu notifikovaných orgánů. E, nebudu to rozvádět do detailů. Takže mně se nelíbí, že vy tady to tak vše, ze všeobecňujete všechno, že k tomu přistupujete k takovýmto alarmistickým způsobem. Um, rozšiřujete ty informace. Ano, ty problémy tady jsou, můžeme o nich hovořit, máte ty, ty důkazy, ale nemůžeme to takto rozšiřovat na celý ten sektor a ne zbytečným způsobem tady vlastně alarmovat ty pacienty, kteří používají e, zdravotnické prostředky. Vy tady hovoříte 5,2 milionů incidentů, které se pojí se zdravotnických prostředky v USA, to a ovšem vy jste nám neřekli, jaké databáze U, používáte, jak to tedy vypadá, kolik je tam pacientů, kteří mají zdravotnický prostředek a nemají problém, anebo kteří mají sice problém s tím zdravotnickým prostředek a ta chyba není v tom prostředku, ale v nich. Mně se tedy nelíbí vaše novinářská metoda, zdá se mi to zbyt, až téměř nebezpečné. Takže tolik eh, z mé strany pro kolegyně McGuinness a z mé strany mě se... My chceme, aby prostě nařízení bylo dobrým způsobem uplatňováno, aby byly dodržovány lhůty. Já mám pocit, že k tomu nedochází. A pak je tady samozřejmě otázka Brexitu. Co se stane, pokud bohužel nedojde k... nebudeme mít dohodu, budeme mít tvrdý Brexit co se tedy stane se zdravotnickými prostředkovy, které jsou certifikovány britským notifikačním orgánem. A kolegyně se tedy ptá, jaký bude status takovýchto prostředků, které budou mít ten certifikát z Velké Británie, budou pak i nadále k dispozici v Evropské unii. Já bych eh, velice ráda od vás, eh, jak si získala velice přesné odpovědi na mé otázky. Děkuji mnohokrát, paní Rivasi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem mnohem méně optimičtější než kolegyně v otázce tohoto nařízení. A děkuji novinářům za, za to, že provedli své šetření, Nebo tady jsou problémy v oblasti transparentnosti, odpovědnosti a také problémy s výstrahami. Co se týče té zprávy, toho řízení, my a také paní Ruth Beren, která byla bývalá zpravodajka, my jsme chtěli mít centralizovaný orgán, který by, abychom jasně věděli, kdo za co odpovídá. Co se týče léčiv, tady máme Evropskou agenturu pro léčiva, ale co se týče zdravotnických prostředků, tak kdo to je? Je to DG, Antropisu v komisi nebo nějaké jiné generální ředitelství? Kdo přesně odpovídá za zdravotnické prostředky? To je totální chaos, nikdo to neví. Taková mlha. Pak tady hovoříme o e, výboru odborníků pro implantáty a nejvíce rizikové zdravotnické prostředky. Budeme mít transparentnost, co se týče jmén těch odborníků, budeme přesně vědět, eh, jaké budou ty klinické zkoušky, které budou prováděny, bude to transparentní, tak abychom věděli, jak se tedy hodnotí, jak na tom jsme s hodnocením a co se týče notifikovaných orgánů. Já jsem se dívala na zprávu komise a co říká? Ta říká, že že tyto orgány nejsou dostatečně nezávislé, nemají dost personálu, že je tam celá řada nedostatků, například i kvalifikace těch pracovníků a také způsob hodnocení souladu. Ne vždy probíhá ideálním způsobem. A často jsou to soukromé organizace, ty notifikované orgány. To jsou tedy ti, kteří dávají ty certifikáty. Ano, ale komu ho dají ten certifikát? Tomu, kdo asi nás zaplatí nejvíce. A čím takových certifikátů dají, tím více peněz budou mít. A my proto chceme, aby ty orgány byly nezávislé. Pak tady máme tu databázi. Vy říkáte, ano, je tady ta databáze EUDAMET, to je výborné, ale kdo ji bude zpravovat? Kdo bude zpravovat tuto databázi? A proč říkáte, že si nepřejete zveřejňovat informace, protože by to vlastně vyvolávalo strach v našich pacientech. Vždyť si máme rok 2019, bojovali jsme za to, aby v případě léčeb byl přístup ke klinickým zkouškám. A vy, komise, říkáte, že pacienti nejsou dostatečně dospělí pro to, aby měli například přístup k surovým datům. Já si myslím, že to je skandál. A výstrahy. Představte si, že tady budeme mít vylečit účinky těch implantátů. Jak se k tomu bude přistupovat? Kdo bude dávat na té celoevropské úrovni tu výstrahu? Pokud bude výstroda, jak budou eh, informovány země, pacienti. Normálně eh, by něco takového měly hodnotit národní agentury. Ale podívejme se například do Francie. Národní agentury, které se věnují, my tomu říkáme materiální vigilance ve Francii, snižují počet inspektorů a eh, osob, které tam pracují který já jsem velice, velice znepokojená, co se týče problematiky zdravotnických prostředků. Vy říkáte, že komise je odpovědná. Pokud byste se chovali odpovědně, měli bychom tady měli nějaký centralizovaný orgán, kde by bylo přesně jasné na komisi, kdo co dělá, kdo za co odpovídá. Vy nám říkáte, že vše je skvělé, že to funguje, není tomu tak. Ty, notifiko, ty orgány, orgány, které dělají ty certifikace, eh, podle mě ne pracují správným způsobem. Já si myslím, že to je závažné. A vy nevidíte, jak důležité je v této věci nějakým způsobem správně rozhodnout. A vy za to nesete odpovědnost. Pokud se zítra dovidíme o nějakém novém skandálu, tak jste to vy, kdo nese odpovědnost. Protože my tady v parlamentu jsme chtěli do celé věci vnést transparentnost, jak do těch výstrah, do těch kontrol, i do, to, do toho monitorování. Vy ne. Vy zde pracujete spíše pro podniky a ne pro zdraví občanů. Ah, it's that it's that time of uh, <laughs> the year. Paní Šépek. Voorzitter, het is wel eh, Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Je skutečně velice znepokojující, co se dozvídáme. V Nizozemsku to vyvolalo velkou pozornost rovněž v Německu. Už tu vidíme, co již podnikl minister zdravotnictví Jens Spahn nemáme dostatek údajů o implantátech. Téměř žádné, což znamená, že pacienti vůbec nemohou vědět, jaké prostředky vedly k jakým případům úmrtí. Pacienti také nejsou dobrým způsobem informováni ani o nákladech a té dodatečné péči po zavedení plantátů. Tady by bylo asi vhodné vytvořit nějaký fond, nějaký orgán, eh, na který se budou moci obracet pacienti, pokud budou mít zdravotní konflikace a pomocí tohoto fondu by pak mohli být odškodněni. Mám tím na mysli problémy související s implantáty. To by bylo dobré pro pacienti a výrobci implantátů by mohli spolu financovat tento fond. Ty nové předpisy vstoupí vlastně 26.3. Komise na mou otázku mi odpovídá, že tady není vůbec plánovaná nějaká databáze těch incidentů. Proč to bude trvat až 26. března 2020, než se něco stane? Do té doby budou lidé podstupovat zbytečná rizika proč nechcete podat našim lidem jasné informace o rizicích a o nebezpečí? Musím říct, že německá strana již připravuje právní předpisy pro vytvoření národního registru, tak aby se zlepšila kontrola zdravotnických prostředků. A německá vláda již přizpůsobila zákony v této oblasti, například s ohledem na kardiostimulátory a další. Nizozemský ministr zdravotnictví loni jasně řekl, že lékaři mají povinnost nechat eh, registrovat implantáty. Nizozemsko tedy stojí přímo na špici, na vedoucí pozici, ale Německo také. Ovšem nějakou takovou databázi komise neplánuje nějaký registr. Já se ptám, proč? Neboť vy vystavujete naše občany rizikům, když nehovoříme o USA. Americká agentura, pro potraviny odpovídá za veškeré incidenty, které byly s zapříčiněny zdravotnickými prostředky, například umělými chlopněmi, kardiostimulátory a dalšími. Ovšem američané mají již databázi, která funguje dlouhou dobu, která informuje výzkumníky, lékaře i pacienty. Tato databáze je přístupná všem. Není tedy pouze k dispozici nějakému uzavřenému okruhu osob. Je tedy možné říci, že ten problém není velký, na druhou stranu se ale může týkat každého. A my jako politici v Evropském parlamentu tuto záležitost řešit musíme, zejména s ohledem na právní předpisy, které jsou nyní připravovány. Musíme si zvážit, co můžeme učinit ku prospěchu našich občanů. Někdy je, to skutečně velice závažné, když hledíme na ta rizika, kterým jsou lidé vystavováni. A my v parlamentu máme povinnost se to věcmi zabývat. Pan Kaputo, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Domnívám se, že my, jakožto zákonodárci, musíme mít vděční vděční eh, investigativním novinářům, kteří se zabývali otázkou implantátů, či oni nám poskytli informace o odvětví, které bylo dosud jaksi zastřeno temnotou. Jedna věc zde vyšla jasně najednou a to je nedostatek vysledovatelnosti, nedostatek transparentnosti. Mám tím na mysli vysledovatelnost prostředků, které nefungují správným způsobem. Toto vše jsou velice znepokojující záležitosti, zejména s ohledem na ochranu zdraví evropských občanů. Já jsem velmi pozorně naslouchal vaší prezentaci a zdá se, že samo odvětví se snaží pokročit vpřed a více ochránit zdraví občanů. Navzdory tomu se domnívám, že i my musíme učinit více. Jedna věc je jasná. Jasné je, že bezpečnost nějakého implantátu nebo jiného prostředku v Evropě bude certifikována vlastně orgány, soukromými orgány, které eh, jsou založeny za účelem zisku. Nebude to tedy stejným způsobem jako u léčiv. Pokud implantáty či prostředky nebudou správně fungovány, tak ty údaje o tom nebudou zaznamenávány v žádné da- databázi, v žádném registru. Nebude tedy ona vysledovatelnost. A toto vše v době, kdy i na základě dalšího vývoje vědy existuje stále více případů špatného fungování takovýchto prostředků v Evropě. USA, a zde to již bylo řečeno, agentura FTA, to je odpovědná agentura, má veřejný registr a já si myslím, že v této věci Evropa nesmí pokulhávat za Amerikou. Ve světle šetření, která probíhají, či již proběhla, musí Evropský parlament požadovat okamžitou změnu nařízení, a to tak, aby zdravotnické prostředky spadaly pod agenturu EMU, kde by vznikl nový referát, nové oddělení pro zkoušení a hodnocení implantátů a dalších zdravotnických prostředků, tak aby byly podrobeny přísnějšímu testování. Toto musíme jako parlament prosadit, je to naším úkolem. Musíme vždy myslet na naše občany v Evropě a hledět na eh, tu tematiku jejich perspektivou a pokud vznikne potřeba, tak musíme toto přetavit do konkrétních zákonů. Děkuji. Já mám také jednu otázku na zástupce DigiGrow. Mohl byste nám říct víc o procesu určování notifikovaných orgánů? Pochopili jsme, že teď máme jeden no, určený subjekt. Můžete nám říci, jak chcete urychlit tento proces? protože přece jenom jsou tady určité lhuty a říkáme si, jestli se to dá do té lhuty stihnout stanovení notifikovaných orgánů. A pokud ne, jaké máte um, nouzové řešení, pokud lhutu nesplníte? To nás tedy také zajímá. Zástupce DG Grow. Dobře, takže tím ukončím eh, řadu otázek a přidám slovo našim třem řečníkům. Můžete zareagovat na to, co tady padlo, ale poprosím vás, abyste se drželi řečnické doby pět minut, každý z vás, abychom se drželi časového harmonogramu. Takže nejdřív pan Bowers, prosím. Děkuji vám. Já mám dvě připomínky. Pár řečníků tady zmínilo ty eh, implantáty PIP eh, v tom smyslu, že eh, odvětví které jinak mělo dobrou reputaci a v minulosti udělalo hodně pozitivního, bylo vlastně hodně podkopáno. A tento, že, že bychom se neměli dívat jenom na tento skandál a nedívat se na ně skrz prsty. Musíme se také ale podívat na historii um, případů, kdy došlo k problémům s těmito zdravotnickými prostředky. Pokud je o prstní implantáty, tak eh, máme spoustu případových studií, velmi, velmi eh, negativních, strašlivých, kdy došlo k problémům je to opravdu problém s nastavením systému a je to prostě to eh, leh, to schvalování, ta certifikace velmi na lehkou váhu. Pokud jde o zdravotnické prostředky, tak samozřejmě přináší obrovské výhody a není jednoduché o nich hovořit kriticky, když jste novinář. Eh, nechceme být nespravedliví ale je potřeba nezaměřovat se jenom na to, eh, jaké přínosy to pro pacienty přináší, ale důležitá tady je odpovědnost, protože je tady nevyhnutelné riziko, které sebou tyto prostředky nesou. A jakou odpovědnost nese odvětví a regulátor pro řízení daného rizika? členové MedTech Europe, tak to jsou vlastně podniky. Nejsou to dobré podniky, jsou to prostě a jednoduše podniky. Ehm, jejich cílem je vydělávat peníze, my do nich eh, investujeme, penzijní fondy, eh, různé pojišťovny. Tak to prostě je a nemá smysl to oddělovat od skutečnosti, že výrobky, které prodávají, jsou pro pacienty dobré či ne vypadá to jako eh, kvazi filantropický cíl, ale jejich hlavním cílem je vydělávat peníze. A používají velmi agresivní marketing, často tam dochází eh, ke skandálům s podplácením, eh, často dochází k mm, zneužívání veřejných peněz z Medicare a prostě není to jenom otázka důvěry těmto podnikům. Já neříkám, že to odvětví je dobré nebo špatné. Prostě je to komerční záležitost a musíme k tomu přistupovat velmi obezřetně, pokud ji chceme regulovat. A nemůžeme si tady dělat žádné iluze. Potom další připomínka. Mm, Pár eh, poslanců tady zmiňovalo, že novináři nesprávně říkali, že nepříznivé události by měly být zveřejňovány eh, a že ne všechny byly ověřeny, že nebyl tedy ten prostředek eh, dostatečně ověřen a že tedy nebylo stoprocentně jasné, že to byl přímo ten zdravotnický prostředek, který způsobil daný problém. Ehm, řada informací zpráv o nepříznivých událostech, tak tam často není možné zjistit ehm, příčinnost. To je velký problém. Tam, kde nemáme jasnou příčinu, tak to ještě neznamená, že ta zpráva není hodnotným signálem, ehm, pokud jde o problematické prostředky. A máme spoustu pří, příkladů výrobků, které byly staženy na základě vysokého počtu incidentů. aniž bychom zároveň měli také vysoký počet jasně zjištěné příčiny nebo té příčinnosti. Víte, eh, že ehm, vaši občané eh, často se obrací na ehm, subjekty jako je konzorcium a ne vždy nakonec eh, je tam jasně prokázaná příčinnost, ale ehm, i tak docházelo ke stažení produktu toto rozhodně není důvod, proč eh, nepřistupovat k veřejnosti transparentně. Děkuji, pan Bernoskony. Byly všechno velice zajímavé připomínky. Já si myslím, že jako zástupce průmyslu mohu říci, že my jsme se těšili už dlouho na nové nařízení. A je zřídka kdy, eh, to ten příklad, eh, kdy průmysl mm, eh, je si zajedno s regulačními orgány, aby produkty, které vytváří, byly řádně regulovány. Já si myslím, že současná směrnice, podle které jsme postupovali už 20 let, už není přiměřená a to se musí změnit eh, protože se změnilo v prostředí a my v tomto novém prostředí potřebujeme větší transparentnost a technologie má také příležitost dělat víc, i co se týče klinických testů a mm, evidence údajů. A průmysl to podporuje. Nikdy jsme nebyli proti, my jsme za transparentnost, protože nakonec pro náš průmysl by rozhodně nebylo dobré, kdybychom měli skandály. Nebylo by dobré, kdybychom eh, zranili lidi, když náš závazek a naše poslání je přesně opačné. Bylo tady několik případů, o kterých se hovořilo a můžete vidět už, že i zde ten systém už zafungoval. V některých případech já tedy eh, ne, nejsem proti, jak si nevyvracím to tvrzení, že když někde byla, došlo k okamžité reakce, že byla to ta nejpřiměřenější, ale chci vás ujistit, že my se musíme zlepšit, my si to uvědomujeme, musíme být transparentní a chceme, máme vůli k tomu takový být. Když, jsme na to, když se na to díváme my, domníváme se, ano, potenciálně tady ten kontrolní orgán bude mít dvě hlavy. Jednou to bude vnitrostátní agentura, jednou to bude komise. A nemusíme věci komplikovat více, než jsou. Dneska už existují systémy fungující, ale můžeme to zlepšit a musíme, měli bychom to zlepšit. Ale jediná věc, které mám obavy, je, že dnes tady máme návrh na nové nařízení, které musí být schváleno v květnu roku 2020 a eh, my doufáme, že k tomu skutečně dojde. A měli bychom mít obavy říci, že když to začne platit, je třeba také ujistit se o tom, že až bude vydáno toto nové nařízení, že skutečně je v souladu s tím, po čem všichni volají abychom se pohybovali správným směrem. Protože samozřejmě musíme pracovat na tom, abychom stále pracovali na tom, co je možné zlepšit. A to, co pak my se chceme vracet k nějakým diskusím, než se pohneme dopředu? Ne, my musíme aplikovat novou regulaci pro blaho pacientů a pro bezpečnost pacientů. Čili já bych naléhal, aby se učinilo všechno, co bude ve vašich i v našich silách, aby toto nařízení bylo imple, schopné implementace abychom učinili vše, co je v našich silách i v rámci to vytváření té nové databáze Euromed protože podívejme se, eh, že k tomu dochází i na jiných eh, místech světa. My nemáme co skrývat. To dnes už stejně není možné něco skrývat. Takže my to podporujeme. Co Otherwise, these are all nice talks, and you know what? Že pojďme prostě pracovat na tom, aby to bylo vydáno co nejdříve. Thank you very much. Now the commission. Děkuji mnohokrát na komise. Prosím. Děkuji. A já začnu teda tou první otázkou, eh, kde se nacházíme, v jakém stádiu, co se týče notifikovaných orgánů. Dnes máme 45 aplikací notifikovaných orgánů k designaci 25 podléhá, jsou je hodnoceno a u dalších se brzy zahájeno a na tomto základě můžeme zabezpečit, že notifikované orgány eh, budou správným způsobem věci dělat a včas tak, že doufáme, že většina aplikací povede k eh, dobrým výsledkům, ale možná, že je příliš záhy, jak si tento úsudek už teď předkládat. Pracujeme usilovně a doufáme, že i notifikované orgány v členských státech budou tvrdě pracovat a usilovně, protože tady jsme ve sdílené odpovědnosti. Paní Grostet se ptala na záležitosti související s Brexitem. No, my nevíme, jestli tady máme nějaké novinky o tom, jak se hlasovalo dnes ve sněmovně dolní v Britán- eh, ve Spojeném království, ale 27 členských států velice eh, podrobně monitoruje situaci a my se snažíme, eh, aby pokračovala dobrá spolupráce mezi notifikovanými orgány v členských státech Evropské unie a notifikovanými orgány v Spojeném království. Mm, v současné době se domnívám, že není zapotřebí by eh, zesilo něco, protože tady nedošlo zatím k žádným incidentům, ale Zatím pokračujeme v tom, co už se rozjelo a domnívám se, že v současné době není důvod tomu, abychom zaváděli nějaká extra opatření. A pak otázku paní Grevas, kdo je odpovědný na komisi? Evropská komise je jedna jediná instituce, takže Evropská komise je odpovědná za své aktivity, ať už je to mm, to DG nebo ono generální ředitelství. Uh, uh, uh, mm, a je Máme tady také například velice aktivně pracující DG Sante, které pracuje na příslušných vyhodnocováních. Pak otázka po transparentnosti a vystupovatelnosti. My se domníváme, že to, co se teď zavádí eh, jako data báze Euromed, bude jaksi uh, překlene veškeré ty mezery, které tady ještě existovaly. A že tady budeme mít možnost pokrýt ty záležitosti, jak co se týče centrální evidence, tak co se týče dohlížení a výstrach. Takže my se domníváme, že Euromed bude skutečně poskytovat přístup k informacím a to je jedna z těch největších změn v tomto ohledu. A domnívám se, že tedy eh, toto byly otázky na komisi. Then, uh, thank you very much. Děkuji vám. Vám všem za to, že jste za námi dnes přišli a že jste s námi diskutovali o tomto tématu, které budeme nadále sledovat. A bereme vás za slovo, vaše odvětví, že jak transparentnost, tak eh, informace pro veřejnost eh, jsou v zájmu všech. Takže děkuji, děkuji zástupcům novinářů a všem kolegům. Tím tedy uzavírám tento bod na pořadu jednání. And now we have a proposal for a union act. Potom tady máme návrh aktu Unie, podle pravidla 46 odstavec 2 jednacího řádu o rozšíření odběru krevní plazmy v Evropské unii. Toto bylo tedy eh, předloženo 18. prosince mm, poslanci Kapoto, Schreier, Pierik a ostatními kolegy z různých politických frakcí. Bylo to postoupeno výboru Envy, který eh, je odpovědný za toto téma 16. ledna. A dnes jsme dali tento bod na pořad jednání, tak aby spolupředkladatelé eh, mohli tento návrh představit a abychom mohli vést diskuzi. Rozhodnutí eh, o tomto tématu má být přijato do tří měsíců ehm, po tom, co autoři mají příležitost ehm, vyjádřit se ve výboru. Proto jsme se tady dnes sešli a já dávám slovo panu Kaputovi. Grazie, eh, grazie presidente. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. V Evropské unii v dnešní době stále více pacientů trpí nemocemi, které souvisí s plazmou. Dostupnost plazmy a jejich derivátů je proto velkým tématem, kterém nás vyvolává ob obavy. Producenti plazmy a plazmových derivátů pracují se syrovinou, která se těžko získává, získává. Tím mám na mysli lidské plazmu asi 40 použité plazmy, se, která se používá pro evropské pacienty, je po, dováženo z USA. Tento trh je regulován agenturou FDA, což znamená, že Evropská unie závisí na faktorech, které se vymykají naší kontrole. My zde můžeme přijmout opatření, která by zajistila, abychom měli k dispozici dost plasmy pro léky, které potřebují pacienti, pokud smrtelně onemocní. Mám tím na mysli choroby krve, heropatie nebo choroby, které souvisí s imunitou. Rovněž chronické záněty a další typy chorob. Proto eh, v rámci tohoto aktu navrhujeme, abychom změnili regulační rámec EU, je tím míněna směrnice PLOT a cílem je, abychom založili programy pro dárcovství plazmy, pomocí kterými vytvoříme základ a podmínky pro lepší léčbu našich pacientů. Doufám, že na další schůzce stínových zpravodajů a koordinátorů budeme moci podpořit tuto iniciativu, která je v zájmu všech občanů Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám. A teď tady máme další spolupředkladatelku paní Šarpirek. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla říct si něco pozitivního. Plazma je surovinou pro výrobu léků, a neboť čím dál tím více pacientů v EU plazmu potřebuje, je plazma nedostatečným produktem a 40 plazmy pro výrobu léku pro evropské pacienty se dováží z USA. Jsme tedy závislí na faktorech, které se zcela vymykají naší kontrole. V USA dostávají lidé za dárcovství krevní plasty. Takovéto placené dárcovství je nebezpečné, protože pokud lidé darují plazmu jenom z důvodu toho, aby za to získali peníze, je zde nebezpečí, že nebudou upřímní, když budou popisovat svůj zdravotní, zdravotní stav je třeba nejdříve tedy plasmu otestovat, než se použije jako lék. Ale mnoho chorob je možné v krvi prokázat až po uplynutí velmi dlouhé doby, takže ne všechny choroby se testem objeví. A americká plazma se rovněž eh, hned po dovozu do Evropy používá pro ošetřování pacientů či výrobu léku. Nemůžeme se vzdát léků z plazmy. Dochází k tomu, že nizozemské léky na bázi plazmy se vyrábí z importované plazmy z USA. V Evropě tedy máme nedostatek plazmy jakožto suroviny, zejména pro imunobiologii. Potřeba plazmy jakožto suroviny každým rokem narůstá plazma je v Evropě čím dál tím důležitější, zejména plná krevní plazma. I Rada Evropy se zabývá dostupností plazmy jakožto suroviny. Je tedy třeba, abychom se tomuto tématu věnovali na evropské úrovni, tak jak to již řekl řečník přede mnou. Světová zdravotní organizace říká, že plazma může být získávána bezpečným způsobem na základě dobrovolného dárcovství. Musí se tedy jednat o dárce, kteří darují dobrovolně. A my potřebujeme dobrý program, který by toto rámcoval. Je třeba, abychom v celé Evropské unii podporovali dárcovství plazmy, abychom již nebyli nadále závislí na dovozech z USA. A proto bych chtěla tento návrh zcela jasně podpořit. Děkuji paní Groste, děkuji paní předsedkyně. Já eh, v podstatě souhlasím s většinou toho, co tady bylo řečeno autory tohoto prohlášení. Velice dobře znám tuto tematiku. Vím, že eh, darcovství je velice důležité, je to něco nenahraditelného, je to akt solidarity a mohli bychom říct, že to je akt samotného občanství. Ale první prioritou našeho systému sběru plazmy je to, že abychom za Jistě by co největší bezpečnost pacientů, ať už jsou to dárci plazmy či příjemci plazmy. Ale, a bylo to potrženo v našem prohlášení, je zde další problém s dodávkami, s disponibilitou plazby. Auto, soběstačnost Evropy v krevních produktech zeměna v plazmě neexistuje, ale měli bychom eh, to mít jako cíl. Příliš jsme závislí, kolegové to říkali na americké plazmě, která se dováží do Evropy, což je skutečně velice důležité téma a důležitá věc, abychom v této věci měli nezávislost. Je to důležité i ze strategického hlediska. Měli bychom mít naši vlastní cestu, jakým způsobem získávat plazbu. Mělo by to být solidárním způsobem za respektování lidské důstojnosti a Vždy by to mělo být eh, vlastně dárcovství na dobrovolném základě. Neměli bychom tady za to zavádět odměny. Je, toto je špatná myšlenka, bylo by to nebezpečné a kontraproduktivní. V našem prohlášení tuto zásadu jasně uvádíme. Já jsem ráda, že to takto máme. A já jsem velice se na touto otázkou zamýšlena a musím říct, že musím trvat na tom, že pro Evropu je naprosto nezbytné, aby měla v této věci strategickou nezávislost, autonomii. Hovoříme o strategické autonomii například v oblasti ochrany našich e, občanů, v oblasti o obrany. Ale pokud se něco závažného stane u nás v Evropě, nějaká závažná situace, pokud jednoho dne USA řeknou, že už plazmu vyvážet nebudou, že ji potřebují pro sebe, pro Američany. Co v tom případě uděláme? My máme velkou, mm, velice malé množství takovýchto akcí eh, dárcovcí plazmy eh, v Evropě. A obracím se na komisi. Zamyslete se nad tím, jak byste pozbudili členské státy, aby lépe organizovali sběr plazmy jak si na sebe navázat ty dárce, aby darovali pravidelně, jak jim jasně ukázat, že si hodnotíme eh, jejich eh, dárcovského aktu. Je třeba, aby komise s něčím přišla, aby něco navrhla, něco inovativního. A já bych byla velice opatrná, stejně jako další autory prohlášení, eh, o tom, zda bychom měli nutně měnit příslušnou směrnici takováto legislativní revize vždy spolu má jistá rizika nebezpečí, že vlastně nakonec by to mohlo mít špatný dopad na cíl, který sledujeme. A proto si myslím, že bychom tady neměli být přišli, příliš aktivní v této věci. Měli bychom si jasně zvážit pro a kontra, pečlivě si zanalizovat dopad modifikace našeho právního rádce a teprve neměli bychom i hned nyní přijít s požadavkem, se vše eh, přepracovávalo. To rozhodně ne. Děkuji vám. Thank you very much. And... Děkuji vám. A teď eh, se obracím na komisi. Pan Seychel. Děkuji, paní předsedkyně, eh, vážení europoslanci. Komise by nejdříve chtěla poděkovat europoslancům, kteří předložili tuto iniciativu Musíme uznat, že evropští pacienti vysoce závisí na dovoz plazmy um, ehm, z zemí mimo EU, těch 40% z USA, to už tady padlo. Eh, nejnovější čísla ukazují ještě vyšší číslo, o trošku vyšší číslo. A eh, znamená to, že eh, řada pacientů v EU závisí na lécích, ehm, kde, u kterých jsou zranitelní. Eh, není tady jenom hypotetické riziko, například eh, víme, že riziko eh, vypuknutí nemoci v USA může ohrozit kritické dodávky těchto léků a také to platí pro nemoci nebo nákazy, přenášené vektory, například Zika. To má také přímý mm, dopad, nebo může mít přímý dopad na dodávky krve. Máme zprávu, pokud jde o vyhodnocení um, předpisů Unie týkající se krve, tkání a buněk. Proběhla k tomu konzultace. Uh, komise v roce 2017 uspořádala uh, zasedání, kde byly národní příslušné orgány a zúčastněné strany, popsali situaci a žádají o e, navýšení sběru plazmy jako součást strategického plánu pro nezávislost EU v této věci. A cílem je také lépe chránit e, dárce v EU, tak aby mohli e, darovat více bezpečným způsobem. Ehm, tento dokument je také veřejný a je k dispozici. Komise teď připravuje finální zprávu na konci tohoto hodnotícího období a potom se rozhodneme, zda a jakým způsobem řešit nedostatky a obavy, které vyplynuly z tohoto hodnocení. Takovéto rozhodnutí už bude dělat ale další Evropská komise v novém složení. Paralelně také pracujeme s Radou Evropy, financujeme práci, kterou provádí Rada Evropy plán, akční plán pro navýšení soběstačnosti, jak pokud jde o navýšení sběru, odběru plazmy, ale také um, racionálnější použití v případě nedostatku. Um, toto vzešlo z konference Rady Evropy v lednu, byl to důležitý první krok v této věci. Komise to samozřejmě vítá a už je, tady, už je to tedy součástí naší agendy a pracovního programu, tak jak jsem to teď popsal. Děkuji. Ano, děkuji vám. Děkuji vám všem a tím mohu uzavřít tento bod na pořadu jednání. Ještě než ukončím zasedání, Má někdo námitky k doporučením koordinátorů z 27. února? Pokud nejsou námitky, tak je můžeme považovat za schválené. Příští zasedání budeme mít 14. Eh, března ráno v 9 hodin ve Štrasburku. Děkuji a šťastnou cestu domů.